Okay, thank you very much. I've been waiting. Tak, děkuji vám. Já jsem jenom čekala, než se tady sejdeme v přiměřeném počtu a máme tady buď zpravodaj nebo její zástupce. Tak Filipe, vy budete dneska Sven, ano, dobře. Tak, všechny přítomné vítáme a dostáváme se k bodu číslo 6, což je výroční zpráva o daních. Spravodajem je Oli Schmidt a my dnes budeme jednat o pozměňovacích návrzích. Děkuji vám, paní předsedající. Rád bych začal poděkováním všem stínovým zpravodajům eh, za konstruktivní debatu a myslím, že se nám podařilo dosáhnout eh, užitečných kompromisů. Jak víte, hlasování má proběhnout dnes odpoledne a já určitě udělám všechno pro to, aby eh, byly zapracovány, tedy aby bylo vyhověno všem Eh, skupinám, eh, což myslím jsem udělal, i když samozřejmě ne úplně všechno jsem eh, zapracoval. A já tedy nechci říkat, jestli to tak dobře nebo špatně, ale každopádně je to přinejmenším signál, že tato první výroční zpráva by mohla být užitečným krokem ke zvažování různých citlivých stránek. A víme, že toto je velmi citlivá záležitost v průběhu práce já jsem si uvědomil, že mnoho z toho, co, o čem hovoříme, tak to bylo realizováno na eh, jiných fórech, v jiných debatách. Eh, danění to není pouze domácí záležitost, je to záležitost také evropská, což musíme reflektovat. A možná, že dojdeme k trošku jiným závěrům. Řekl bych, že komise odvedla velký kus práce. My jsme absolvovali workshop pod titulem Dvojí zdanění, což bylo velmi užitečné. Ačkoliv jste se možná nemohli zúčastnit, jistě existují písemné dokumenty, které můžete posoudit. Samozřejmě se můžete také zaměřit na debatu. je eh, řada eh, různých stížností na to, že bychom měli podporovat mobilitu v Evropě a že lidé, kteří jsou takto mobilní, eh, tak mají na hřbetě dvojí zdanění, třeba pokud někdo řídí nákladák v Německu po, pro italskou firmu, tak sotva mu zbudou nějaké peníze po zdanění. Mnoho toho musel řešit také petiční výbor Čili eh, není to jenom v otázce penzí, tu problematiku máme zvládnutou, ale je to také zdanění jiných. Eh, nebo lidé, kteří eh, dojíždějí každodenně přes hranice za prací. Pokud tedy chceme podporovat mobilitu, tak tady s tím je třeba pohnout a komise si to uvědomuje. Eh, možná dovolte pár komentářů k pozněvacím návrhům a ke kompromisům. Já doufám, že je máte. V prvním kompromisu, to je 1a, to je k úvodním bodům, tak já jsem do toho zapracoval dvanáctku Kadrávyho o důležitosti sociálního státu v době finanční krize. Eh, k témuž eh, úvodnímu bodu je zahrnut eh, Jirgena Krutého pozměňovací návrh číslo 15 o zdanění a potom také 16 o eh, důležitosti vynášení, eh, tedy vybírání a případně zvýšení daní u států, které jsou potíží kompromis 2, tam je Klute a Kalpec, to znamená posměnací návrhy 17, 18 až 19, což je eh, fiskální konsolidace a eh, spravedlivé rozdělování eh, daňové zátěže. Ke kompromisům v kompromise 3a jsem zkombinoval 29 a 45 a Pokusil jsem se popsat eh, hlavní funkci daňového systému. V kompromisu 4 je pozměňovací návrh liberální Ramonův a přidal jsem ještě, že danění je nejenom otázkou národní suverenity, ale také někdy suverenity regionální a lokální. V kompromisu číslo 5 jsem Eh, zapracovat 41 a 46, to je Said a Diego. V šestce to je 52 plus 52 až 59. Myslím, že to je důležité pro deficitní daně, aby mohli efektivně a spravedlivě zvyšovat daně a zároveň snižovat své výdaje. Dnes odpoledne ještě navrhnu ústní pozměňovací návrh odvozený od 40 pardon, o 64 a bude se to týkat eh, posledních iniciativ, jako jsou eh, daně DPH eh, na energie, případně daně z finančních transakcí a tak dále. Ale já se to pokusím ještě předtím trošku prodiskutovat. Kompromis 6a, to je otázka eh, dvojího zdanění daňových podvodů a vyhýbání se daní. Eh, dále jsem zapracoval 6869, to je pane Ping. Dále podporuji Skillnův eh, pozměňovací návrh číslo 20 o významu snižování nákladu na odvody daní pro malé střední podniky a dále eh, je tady, eh, tedy podporuji návrh na dobrovolnou, eh, dobrovolné zavedení společného vyměřovacího základu a další 71, 72. Dále tady máme daně na úspory, zelené daně a vyhýbání se dvojí mu zdanění. To je v kompromisu číslo 8. Kompromis 9 podpořil jsem zlepšení pana Eppinga, paní Galpelc a také pana Feniu, to je to dvojka. Dále zde bude další ústní pozměňovací návrh Diegův, to je to sedmička o dvojím zdanění. Důležité je, aby informace poskytované, poskytované občanům byly srozumitelné. A v kompromisu 10 to je pan Epping a ještě také dalšího kolegy. Dále jsem částečně podpořil paní McCarthy 136, to je o významu boje proti neplacení daní a přidal jsem k tomu ústní směnu, nevím, pokud bude schválena. A dále eh, výzva eh, členským státům činnosti, to je 11b, a dále eh, směrnice o daní na úspory, to je o výměně informací, to je 144 Filipa. Dále 153, to tedy podporuji a ještě k tomu přidávám komentář. K těm nejtěžším kompromisům je text o daňových rájích. Já doufám, že ten výsledek bude e, přijatelný, když vyzýváme členské země, aby tomu věnovali maximální pozornost. 11a tak tam máme 83, 138, 155 a 156 jsou zde zapracovány a ještě jsou tady individuální návrhy, které se nedostaly do kompromisu. Eh, já nejsem tedy pro ty, které eh, zahrnují podrobné komentáře k daní z přidané hodnoty a z finančních transakcí Z tohoto důvodu tady jaksi nepodporuji tyto návrhy. Je jich tady několik v tomto duchu. Je to z mého hlediska trošku prostě pragmatický přístup. Fiskální federalismus tady e, uznávám jako užitečný nástroj a tady bych chtěl připojit ještě ústní pozměňovací návrh, což je opět eh, taková eh, záležitost poněkud eh, citlivá. No, Ramon tady není, ale tam se hovořilo právě o tom fiskálním federalismu, všem otázka je, co to vlastně znamená, jak vypadá definice toho je zase citlivá záležitost. V mé zemi máme místní daně a regionální daně, které se ovšem vybírají na eh, celostátní úrovni a potom se zase rozdělují zpátky obcím a krajům. Já tedy doufám, že eh, tato první výroční daňová zpráva parlamentu eh, vyvolá určitý tlak na členské země, tak aby eh, přijali již uzavřené, již schválené návrhy komise. A bylo by tedy dobré, kdyby komise hm, překládala návrhy na řešení konkrétních problémů v Evropské unii, které trápí v každodenním životě naše občany. Takže dovolte, abych ještě jednou eh, vyslovil poděkování stínovým zpravodajům i jejich asistentům, protože nebylo to nic jednoduchého. Já doufám, že se nám eh, ten výsledek podařil eh, jaksi docela dobře, přiměřeně a svalitelně. Dobře, Teď Jorka. Muito obrigado. Eu queria começar por... Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Úplně nejdřív bych eh, chtěl velice upřímně Olafovi poblahopřát. On opravdu vyvinul velké úsilí a to téma není zdaleka jednoduché a je velmi obtížné dospět k nějakým kompromisům uh, u takovéhoto tématu. Takže on odvedl zcela mimořádnou práci, o tom není žádných pochyb, musím mu vřele poděkovat, on nelitoval žádného úsilí a hodně do práce začlenil i stínové zpravodaje. A vše se odehrávalo skutečně v opravdovém duchu kompromisu a to nad tématem, které je politicky velmi citlivé. Je to první zpráva parlamentu o daňové politice na evropské úrovni. A co se mne týče, tak eh, já věřím, že eh, v rámci eh, parlamentu bude tato zpráva široce přijata. Jménem své frakce EPP chci zpravodajovi opravdu poděkovat a děkuji zároveň také všem ostatním stínovým zpravodajům a dalším, kteří pracovali na zblížení stanovisek. Hodně jsme Eh, spolu komunikovali, maily a jinak a pomohlo nám to eh, dobře pracovat. Některým se to z kraje zdálo trochu neobvyklé, ale umožnilo nám to jít rychle ku předu. Je to velká zpráva, daně jsou eh, velkým tématem, zdaleka ne nějakým tématem klidným, jedná se o komplexní problematiku, přístupy se od sebe liší, Eh, hodně eh, na základě země původu poslankyně či poslance a také samozřejmě na základě vlastních eh, ekonomických a ekonomicko-filozofických postojích. Je to téma závažné a v některých státech mimořádně citlivé. Daně jako nástroj pro řešení krize, to vyvolává celou řadu otázek. Eh, máte tady před sebou velice liberálně ekonomicky uvažující eh, lidi a zároveň v této eh, velmi krizové době jsou občané téměř všude na úrovni Evropské unie žádáni o další oběti. Takže asi tolik obecně ale my jsme se zabývali i specifičtějšími problémy v rámci této zprávy. Například jsme e, hovořili o boji proti podvodům a daňovým e, únikům, otázka e, daňové federace či federalismu v oblasti daní. To je koncepce, kterou je ještě třeba propracovat, definovat tak, aby se opravdu usadila po té, co bude upřesněna. Portugalsku jsou daně stanovovány, všechny daně na e, celostátní úrovni, i když se v některých případech jedná o místní daně. E, někde samozřejmě jsou tyto místní daně potom nebo jsou potom vlastně e, zpravovány a využívány místními samozprávami, ale jsou stanovovány na úrovni celostátní. Tak je tomu i v jiných zemích, ale zdaleka ne ve všech a výběr daních e, u, e, v našem případě v Portugalsku se děje centralizovaným způsobem. Jedná se tak o všechny daně. Víme, že tedy tato otázka e, představuje významnou výzvu a my v naší zprávě bereme toto na vědomí. Hovoříme zde o zdanění osob, jednotlivců, o zdanění spotřebitelů, a kromě toho tady samozřejmě je otázka danění podniků a firem. A mm, existují skupiny eh, firem, holdingy, které mají hlavní sídlo v jednom státu a celou řadu filiálek a ceřinných společností eh, zase v jiných zemích. Ono bude potřeba se k tomu postavit trochu soudržnějším způsobem k celé té otázce E, podnikových firemních daních. Takže velmi oprávněně, velmi správně se e, tato zpráva pokouší o jakési zmapování situace a velmi správně e, se tady hovoří o otázce daňových úniků, o výměně informací, co se DPH týče, to je určité aký, to jsou věci, které již existují a zpráva také trochu definuje to, co bude zapotřebí učinit do budoucna eh, vzhledem k těm výzvám, které před námi jsou. Samozřejmě, že všechny tyto otázky jsou výrazně Eh, poznamenány určitým ideologickým přístupem a není k ním přistupováno všude stejně. Nicméně si myslím, že práce, kterou jsme odvedli, je práce dobrá. Eh, nejprve vlastně pokrývá ten společný fundus, který v této oblasti daňové máme a také ukazuje cesty do budoucna. Děkuji zpravodaji. Já jsem byla požádána, abych eh, hovořila za eh, Sajda, protože teď eh, se hlasuje ve výboru pro dopravu a on je koordinátorem, tak to přečtu. Děkuji mnohokrát za práci zpravodaje a za ochotu ke kompromisu. Myslíme si, že nejdůležitější výzvy jsou boj proti daňovým podvodům a daňovým překážkám na vnitřním trhu a také, jak se zaměřit na udržitelné zdroje. Kompromisy pana Šmita jsou zajímavé zajímavé a přihlížejí k některým našim návrhům, aby se těchto tří cílů dosáhlo. Kompromisy vyžadují celoevropský přístup k daňovým rájům a ne ze strany jednotlivých členských států. Také je důležité definovat tuto koncepci a také voláme pro automatičtější výměně fiskálních dat na evropské úrovni, což je krok vpřed. Nicméně byli bychom bývali rádi, aby ve zprávě se jasně zmínilo, že musí být vyvážený Sixpack, nejenom aby se snižovaly výdaje, ale aby se snižil, sledovala také eh, daňová politika členských států, zejména příjmů. Dále je třeba posílit úlohu Eurostatu, abychom se mohli lépe bránit eh, daňovým únikům prostřednictvím z eh, jimi sbíraných údajů. Děkuji, Filip. Děkuji. To je první zpráva z tohoto výboru a parlamentu o daňové politice. Otevřeně řečeno jsem velice rád, že to dostal eh, za úkol Ole Schmidt, protože si myslím, Ole, že se ti povedlo eh, se podívat na základní věci, což vlastně jsou základy práce na zdanění. Otázka je, zda se shodneme na zásadních eh, věcech eh, ohledně daní. Úloha daní, úloha například, to, že jsme například proti dvojímu zdanění, ale stejně tak jsme proti daňovým únikům a daňovým podvodům. A to je tady velice jasně nastíněno jako zásady. A myslím, že se ti povedlo dát nám opravdu základ pro širokovou dohodu v tom tomto parlamentu, což je podmínka, aby nás lidé eh, poslouchali, aby nám naslouchali, protože vlastně my teoreticky nemáme hlas v těchto věcech, proto jediné, eh, jediná možnost, aby nás vyslechli, je, že budeme hovořit jednotně. Proto chci blahopřát k velice dobře udělané práci poříme zprávu i kompromisy. Jenom je jedna drobnost a je to jenom jedno úvodní ustanovení, ale tam, kde v, eh, v té vaše kompromis 1a eh, C jedná se o nadměrnou zadluženost členských států. Vím, že to nějak nekvalifikujete, ale často a příliš často vlastně říkáme, že jedinou příčinou krize je nadměrná zadluženost veřejných financí a my bychom měli zmínit veřejné i sou soukromé zadlužení a makroekonomické financování v Irsku a Španělsku. Víme, že se jednalo hodně o soukromou zadluženost, nevyváženost v konkurenční schopnosti a tak dále. Proto si myslím, že je třeba lépe fakticky popsat příčiny krize. Jakožto skupina parlamentní nemáme problém s tou skutečností, že se tady nezmění všechny otázky daňové politiky. A jist Jistě bychom byli bývali rádi, kdyby se řeklo, že nejsme sice moc spokojeni se sixpackem, ale nemusíme to úplně všude opakovat. Čili určitě budeme mít další příležitosti ještě zmínit tyto naše obavy, takže mě neba, nevadí, jestliže se to tady nezmiňuje. Poslední věc k fiskálnímu federalismu. Já jsem rád, že to zmiňuješ. Já chápu tu koncepci ve třech úrovních. Za prvé, že doteď jsme měli tři úrovně zdanění. Lokální, legál, regionální, celostátní a říkáme, že by měly být čtyři. Ne, že bychom jednu úroveň nahrazovali, ale evropská úroveň bude další úroveň, kde by daně mohly mít smysl. Za druhé, jedná se o to, že potřebujeme dvě věci pro skutečný fiskální federalismus. Za prvé společná pravidla, to znamená pravidla o daňovém základu a sazbě vazbách, ale také pravidla pro manevrování na každé úrovni. To znamená, že nebude jedna velikost, jak si sedět všem, ale musíme eh, se pohybovat v rámci pružné eh, příručky pravidel, ne, že budou všichni dělat to tež. A co se týče fiskálního federalismu a inkasování z výběru, musíme si uvědomit, že většině členských států stávající administrativa pro eh, výběr daní je právě na úroveň členských států. A, e, a neměli bychom se snažit něco nového vynalézat. Myslím si, že je nejlépe vybírat e, daně na úrovni členských států, ale distribuce by neměla jít jenom dolů na regionální a lokální úroveň, ale i na federální, tedy jestliže si řekneme, že daň z finančních transakcí například nebo jiná daň bude přímým e, příjmovým zdrojem na evropské evropské úrovni. Čili takto bych doplnil definici fiskálního federalismu, v tomto duchu pracujeme a znovu bych ti, Ole, chtěl poděkovat za mimořádně eh, výrazný duch kompromisu. Vím, že ty si mužem dialogu a mohu eh, jenom přát, abychom, si přát, abychom to všichni napodobili. Děkuji. President, Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl poděkovat panu Šmitovi za odvedenou práci. Určitě není snadné sladit všechno, eh, všechno tu rozmanitost eh, názorů o daní eh, v tomto parlamentu. Já bych tedy chtěl říci, co podpoříme my jako ECR odpoledne. Za prvé jedna, dvě a tři tyto kompromisy Eh, ty se skutečně do zprávy jako úvodní body hodí. Dále kompromis 3, to je 6a a 11, eh, daňová politika proti dvojitému zdanění a neplacení daní. Eh, to jsou problémy, které se musí řešit, problémy tedy s administrativní zátěží. A tady skutečně je spolupráce mezi českými zeměmi užádoucí. Devítka a desítka ty jsou eh, určitě důležité, protože se týkají zkušeností občanů s daňovými úřady. Toto je dobrá věc a tady by se to dalo řešit třeba webovým portálem, kde by si eh, občané byli schopni dohledat srozumitelné informace o všem tom, na co mají nárok, daňové slevy a podobně. Dále jsou tady tři kompromisy, které bychom podpořili, pokud by byly mírně změněny. To se týká čtyřky, která neumožňuje demokratickou kontrolu národními parlamenty v současné době. Dále nesouhlasíme s harmonizací daní, e, poněvadž e, to podle nás není potenciálním e, faktorem růstu a ani tedy kompromis číslo pět harmonizace daní nevede k zaměstnanosti, naopak vede ke zvyšování daní a odbourávání eh, pracovních míst. Čili to je v podstatě eh, právě opak toho, co většina z nich chceme. A pokud se týče osmé, tak tady opravdu eh, jsme pro výměnu informací, pro, pokud se týče daní z úspor, ale nechceme, aby to bylo automatické. Děkuji vám. Jelikož eh, nikdo další se nehlásí, tak eh, zpravodaj dostává slovo ještě jednou. Děkuji, já eh, si velice cením vašich komentářů a abych to zhrnul, musím říct, že my v podstatě souhlasíme, že máme tady rozdílná stanoviska a budeme je mít i nadále. Budou tady různé alternativy samozřejmě ale já si myslím, že důležité je tady to, jak to máme sformulováno. A my tedy, pokud máme nějaký vliv, tak je třeba, abychom se pokoušeli o konsensus v tomto výboru, poněvadž eh, kdybychom se eh, prostě zabývali eh, jednotlivými návrhy, tak na těch samozřejmě nezhodneme. Třeba my liberálové se často eh, lišíme. No, eh, každopádně eh, ten úvodní bod 1a, tady ta fiskální federalismus, jak se tady o něm píše, já skutečně nevím, jestli opravdu to bylo míněno tak, a jestli je to skutečně ten význam, který to má, tak to je ještě složitější situace. No, já se pokusím alespoň eh, eh, to trošku upravit a přijmout eh, tento návrh Ramona a dalších. Děkuji. Tak hlasovat budeme dnes odpoledne a na plénu by se to mělo objevit na miniplenárce v únoru. Tak děkuji a nyní jsme u ratingových agentur. A Leonardo Dominici nám to představí. Děkuji, paní předsedkyně. Kolik času mám? Pět minut, děkuji. Il tema delle eh, agen... Takže toto téma je skutečně mimořádně komplexní Hovořím o tématu ratingových agentur. Kromě toho, že je to téma komplexní, tak je také vysoce aktuální. Předseda Evropské e, centrální banky nám o tom včera také povídal. Ze všech stran slyšíme e, požadavky na mnohem striktnější regulaci. různá opatření již byla přijata. Ať už se jedná o nařízení z listopadu 2009, které eh, pak bylo revidované v květnu 2011 a poslední navržený nástroj, eh, který komise předložila, je návrh nařízení z listopadu letošního roku. Eh, chtěl bych připomenout především práci, kterou realizoval eh, náš kolega, pan Gozes, v, naší, v našem eh, hospodářském a měnovém výboru. A chtěl bych ještě připomenout poslaneckou či parlamentní iniciativu, eh, u níž byl zpravodajem náš kolega Wolf Klinz. Obecně řečeno, sdílím stanovisko komise, podpořené také panem komisařem Barnier skutečně si myslím, že tady nejde o to, abychom se e, nechali unést nějakou ideologickou logikou či e, logikou trestajícího. Musíme začít z úplně jiného úhlu. Došlo totiž k několika chybám a e, chybám u ratingových agentur při jejich analýze situace hodnocení situace a v důsledku toho musíme skutečně velice kriticky analyzovat, jak budeme nadále pracovat. A abych se ještě zaobíral bližší minulostí, tak musím říct, že je zapotřebí také vše eh, promýšlet eh, v souladu s tím časovým harmonogramem. Eh, jednotlivých těch hodnocení, když šlo o eh, například eh, zadlužení. Ten, to načasování bylo skutečně takové, aby ovlivnilo to hodnocení, e, průběh rozhodování, e, která e, měla být učiněna na čistě politické úrovni. Takže instituce by měly znovu nalézt svou roli, znovu začít a důrazněji začít hrát svou regulační úlohu ohledně toho nástroje navrženého komisí v listopadu letošního roku. Jde o Lower Alliance, to znamená, e, postoj by spočíval v tom, neohlížet se příliš stoprocentně na ratingové agentury. Pak jde samozřejmě o hodnocení e, zadlužení, potom za třetí o konflikty zájmu, za čtvrté o e, systém rotace, který by umožnil zdůraznit konkurenceschopnost, za páté E, otázku e, firm a společností, které se účastní práce ratingových agentur a e, za šesté potom se jedná o roli občanské společnosti u těch flagrantních přestupků při hodnocení. Jde tedy o to dohloubky analyzovat stávající situaci a já doufám, že v tom budu mít opravdu plnou podporu e, všech kolegyň a kolegů a především tedy stínových zpravodajů. S některými z nich e, jsem se již sešel. Jedna věc mi tady připadá mimořádně důležitá. Je totiž bezpodmínečně nutné, abychom některé oblasti ještě prohloubili. Proč? No proto, aby se zlepšilo fungování ekonomického a finančního systému. Všichni máme své e, představy, ale při společném promýšlení věcí doufám dospějeme k nějakému e, společnému základu a přitom nestratíme ze zřetele cíle komise. Jako parlament e, máme úlohu předkládat nové myšlenky, formulovat nové návrhy, protože i když jsou, dejme tomu, cíle, které si komise stanovila jasné, tak jedna věc mi tady tak jasná nepřipadá připadá mi dosti obtížná. A tou věcí je vlastně převedení do souboru nových pravidel eh, ta, tyto, eh, těchto tedy obecných cílů a obecných eh, stanovisek. Já bych chtěl pohovořit o čtyřech oblastech, kde podle mého názoru stojí za to eh, ty úvahy ještě výrazně prohloubit. Za prvé je to eh, za otázka zadlužení, eh, sovereign debt, a hodnocení tohoto zadlužení ratingovými agenturami. V návrhu komise už vlastně figurují výrazné nové faktory, nové prvky, Myslím tím například na systém hodnocení každých šest měsíců u e, těchto dluhů a ne e, pouze každých dvanáct měsíců. Zároveň je důležité e, zvýšit transparentnost a poskytovat více informací o přijatých kritériích. Tato kritéria musí být zveřejňována a je také nutné dát státům, které budou předmětem tohoto hodnocení, možnost, aby předložili své vlastní stanovisko ještě dřív, než eh, bude ten rating zveřejněn. K této otázce vám chci připomenout, že kolegium komisařů se již sešlo, aby o věci diskutovalo a e, jedna věc byla stažena e, z té první verze e, návrhu nařízení ESMA by měla možnost pozastavit finanční hodnocení států e, v případě, že jsou státy podrobeny nějakému ozdravnému režimu. A tady musím říct, že se jedná o bod, který bychom měli znovu e, projednat. Ne snad mechanicky ho e, znovu předložit během naší diskuze, ale myslím si, že musíme hledat nová řešení, abychom vyřešili tento specifický problém, který se týká těch zemí, které se nacházejí v situacích, které jsou, které jsou zvlášť obtížné. Uh, a které jsou tedy předmětem šetření, co se týče ratingového ohodnocení. Druhá oblast, kde mi připadá uh, ta nutnost hlubšího zamyšlení také velice pregnantní, je otázka konkurenceschopnosti. Já bych osobně chtěl říct, že souhlasím s přístupem, který komise zvolila. To znamená, souhlasím s tím, že by tady byl otevřen trh, který by byl z 90% kontrolován těmi třemi eh, hlavními ratingovými agenturami. Otevřít ten trh, dobře, ano, ale je zapotřebí tím pádem velmi bedlivě Eh, kontrolovat ten systém toho eh, postupného hodnocení. Komise navrhuje, aby totiž každé tři roky došlo k takové rotaci těch ratingových agentur, eh, které by tedy postupně každá jedna po druhé prováděly rating a následovala by taková takzvaná cooling off perioda, která by trvala čtyři roky. Další bod, další oblast konflikty zájmů. Podle nás by se Evropský parlament měl zabývat určitými alternativy, e, alternativami k tomu, e, co nazýváme e, issuance paying model. A my bychom tedy měli uvažovat o užití nástroje, který by favorizoval ten model investora. Čtvrtá oblast. Musíme si položit otázku ohledně obecného přeskumu všech pravidel, která jsou v současné eh, době eh, platná a která favorizují ten jev over reliance Jde o to harmonizovat stávající systémy, ty, které existují v Evropské úrovni, eh, unii a také zohlednit novou legislativu Spojených států amerických. Tady se totiž eh, dostáváme eh, do problematické situace, ony jsou ty důsledky velmi technického rázu a bude zapotřebí se tedy této oblasti věnovat velice, velice důkladně. A dovolte ještě jednu závěrečnou poznámku. Velmi dobře si uvědomuji problémy, které sebou nese eh, návrh Evropské ratingové agentury a dobře chápu, proč tento návrh nebyl předložen eh, v rámci toho nového textu eh, na návrhu nařízení komise. Nicméně e, mi nepřipadá úplně dobré, aby tady neexistoval byť e, malý odkaz na e, vytvoření nebo prosazování jedné či více ratingových agentur na evropské úrovni, i když by tento cíl byl velice složitý, velice komplexní, tak se mi zdá, že je to cíl, o které by stálo za to uvažovat. A teď se těším na příspěvky kolegy kolegyň a kolegů. Opakuji, to téma je obrovsky složité a já doufám, kolegyně a kolegové, že mohu se Budu se moci opřít o vaše příspěvky. E, časový harmonogram předvídá 24. ledna veřejné slyšení. Pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 22. března a hlasování ve výboru by mělo proběhnout 21. května příštího roku. Musíme si stanovit e, ambiciozní cíl a to znamená přijmout e, toto nařízení ještě před letní pauzou v roce 2020. 2012. Eh, já na tom trvám, protože se trochu obávám, že jedním z charakteristických rysů v našem parlamentu je takový velice pomalý proces přijímání rozhodnutí a tato pomalá eh, naše reakce eh, opravdu není v souladu se stávajícími potřebami. Děkuji, Jean-Paul je další na řadě. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád eh, ujistil zpravodaje, jak jsem to ostatně již učinil v našem dialogu, v tom, že ho naprosto plně podporuji a budu s ním spolupracovat, abychom dospěli k pragmatickému efektivnímu výsledku. Dovolte mi pár připomínek, které nejdou proti tomu, co řekl zpravodaj, ale e, které si myslím, že by nás měly provázet během tohoto uvažování. Nejprve realismus. Já uh, už jsem to řekl, slyšel jsem e, ty první, teda sledoval jsem ty první dva návrhy na řízení a chci říct, jak vlastně to bylo s těmi třemi ratingovými agenturami a proč byly přijaty to téma je totiž výsostně politické, není vůbec technické, je to výsostně politická otázka. Ta první, to první nařízení o ratingových agenturách eh, vlastně představovalo eh, postup osvědčování eh, u profese, která zatím byla velice liberální. Tehdy nebyla ESMA, takže komise nám na náš návrh řekla, že to je z právního hlediska nemožné do té doby, než se něco objeví po vydání vydání zprávy Larozierovy skupiny se objevila ESMA, a e, prostě šlo o to, že by tady bylo kolegium kolegium určitých regulátorů, které by to mělo na starost. Ta, ty tři hlavní agentury, o kterých se každý den hovoří v tisku, předložily své eh, tedy eh, dotazníky z, z, v roce 2010, v roce 2011 o několik měsíc, měsíců později. Eh, stále ještě tyto ratingové agentury nebyly schváleny. Já jsem potom kontaktovala konfrontoval Barniera i Barossa, že to takhle nejde a bylo mi řečeno, že tady je ratingová agentura z Japonska, která by to osvědčení eh, téměř již měla dostat každý, eh, každý eh, den. A to bylo docela zajímavé vzhledem k jejímu renomé. Potom eh, jsme diskutovali na plenárce o krizi a já jsem to znovu řekl panu Barusovi, pak jsem to řekl panu Trišetovi, když tady byl naposled na dialogu o měnové politice a on byl velice překvapený, že ty tři evropské ratingové agentury nebyly stále ještě schváleny. Eh, v říjnu mě pan eh, Major dal schůzku, abych s ním uzavřel příměří, abych do něj přestal pálit, říkal, že to není jeho chyba, že to je chyba vnit- národních regulátorů, kteří neodvedli svoji práci. A ESMA prý to snad měla koordinovat tak jako tak, protože byla ustavena pro tyto účely. Já jsem chtěl určitou záruku před Vánoci letošního roku, že ty tři ratingové agentury na evropské úrovni budou e, schváleny. On mi řekl, že nemůže, potom o tři dny později to najednou bylo. Barnierovi, e, před Barnierem jsem se e, tomu podivil a teď nebudu narcisistou, ale e, prostě dozvěděl jsem se, že tady je jeden nějaký poslanec, který tak dlouho do toho strkal nos, až už se nedalo nic dělat a ty tři ratingové agentury byly schváleny. Takže říkám to všechno proto, vážený kolego, abyste také nepolevoval na energii. E, e, hovořím o tom také proto, že tady je prostě příliš mnoho váhavosti, příliš mnoho nic nedělání tady už vlastně mohlo být kontrolováno celá eh, eh, řada věcí. Některé, některé Eh, postoje regulátorů jsou také eh, důkazem určité eh, pasivity. A je to také pasivita politická, poněvadž se hovoří o konkurenceschopnosti a komise má teď takovou tendenci myslet si, že se problém konkurence vyřeší rotací. U auditu je to to samé. Prý zase auditorské firmy se budou také podrobovat systému rotace. Pokud ale budou rotovat tři, tak to zase tolik věcí nezmění pokud chceme mít agentury, které by byly důvěryhodné, tak je hodně zapotřebí zdrojů a ty eh, státy, které brojí proti ratingovým agenturám, jsou první, které po nich chtějí, aby jim pomohly E, nikdy se e, na e, vlády národních států neobracejí na menší ratingové agentury nebo vnitrostátní ratingové agentury. Vždycky jdou za těmi největšími. Jsou tady určité tlaky, které jsme také vnímali před tím, než tento návrh spatřil světlo světa. Tlaky na komisi. Michel Barnier, toho si hodně vážím Eh, ten je ten první, eh, kdo by říkal, co má v úmyslu dělat. Nic, všechno eh, fungovalo, ale najednou den před zveřejněním ty hlavní ratingové agentury učinili maximum proto, aby se ukázalo, aby se začalo říkat, že ta nejinovativnější opatření jsou vlastně nedobrá. A do, eh, takovéto pozastavení eh, toho ratingu bez jakýchkoliv dalších eh, přídatných kroků je podle mého názoru, a také jsem to Barnierovi řekl, nedobré, protože to jenom rozvolní trhy a není to nějak pozitivní. Rovněž si myslím, že je zapotřebí aby u konfliktu zájmů jsme si uvědomili, že je před námi ještě hodně práce a souhlasím se zpravodajem, když říká, že je zapotřebí e, se soustředit na ty koncentrace, na akcionářské složení těch ratingových agenturů, agentur a na jejich navzájem, vzájemné propojení. Ohledně E, z těch schémat. My se tím zabýváme již od roku 2009 a podobně i s paní Beres e, jsme zatím nedospěli k žádným dobrým výsledkům. Pokud tedy to schéma Eh, emitent eh, plátce opustíme směrem k schématu investorů, to zase není úplně optimální řešení, protože tady jednáme o jakési komerční aktivitě a musíme se vrátit k politickému pohledu na věc. Nejde o to eh, ty ratingy zrušit. Vy už mě vlastně teď provádíte určitý rating, když hovořím. Tomu procesu se nemůžeme vyhnout ale co je zapotřebí, je zajistit, aby informace eh, tohoto typu nebyly jedinými informacemi a po e, řecké krizi vlastně e, byly ratingové agentury jediným zdrojem informací. Ty by měly mít své místo, ale neměly by být jedinými. Proto říkám, že to je politická e, debata, protože co dělají šéfové státu a vlád? Kritizují ratingové agentury, ale jedním dechem hovoří o ratingzích, o to, který mají, které budou mít. Prezidentský kandidát říká, pokud ztratím trojnásobné A, tak se mohu mohu jít zakopat, to je přece úplně eh, úplně špatné. Naši spotřebitel, naši občané potřebují jasné věci, jasné informace. Ratingové agentury mají určitou roli, ale ta role je omezená a naše těžká úloha je vytvořit soubor pragmatických, konkrétních a efektivních pravidel, aby konečně jsme se mohli eh, od těch ratingových agentur trošičku oprostit a ten jejich vliv eh, malinko omezit. Děkuji. Děkuji, Wolf. Děkuji, Sharon. Skutečně, ratingové agentury v minulých měsících eh, eh, skutečně se postarali o postvižení. A jak řekl Jean-Claude nejde jenom o technické či odborné záležitosti, ale také o otázky politického významu. Je jasné, že je třeba celou diskusi o ratingových agenturách postavit zase nohama na zem, protože je to takové, eh, eh, panuje tady mnoho, mnoho iritací a eh, kdykoliv se tedy hovoří o ratingových agenturách, tak eh, všichni tedy na ně ukazují prstem, to jsou ti zlí. My zde debatujeme o návrhu komisaře Barniera, který na jedné straně přichází v pravý čas, na druhé straně ovšem nevíme eh, ještě, jak stávající nařízení fungují v praxi, eh, protože prostě ještě je příliš brzy já se zhoduji se vším, co je v návrhu pana komisaře Barniera, ale myslím, že je tady ještě pár bodů, které bych tomu doplnil. Tak především víme, že eh, ratingové agentury eh, v globální finanční krizi se dopustily chyb a eh, to pomalu začínají uznávat. Došlo tady ke střetům zájmu, které tedy riskovaly a řekl bych to tak, že svůj vlastní komerční zájem nadřadili věcné podstatě problému a tady je to skutečně třeba napravit. Nesmíme zapomínat, až když hovoříme třeba s konjunkturami, až do kolapsu Lehman Brothers eh, měly tyto agentury eh, ziskovost 55 Po vypuknutí eh, této krize jejich rentabilita poklesla, ale pořád, pořád ještě mají nějakých 40 a více procent, takže to je pořád ještě vysoce, vysoce, vysoce ziskové. A teď otázka je, kdo jsou akcionáři těchto společností. Já určitě nemám nic proti tomu, aby tím akcionářem byl kdokoliv, pokud ovšem eh, je to transparentní a pokud tito, agent, eh, pokud tito akcionáři eh, nejsou akcionáři všech tří významných agentur současně. Protože neměl, neměli by tam mít aspoň víc než 5%, eh, tak se to dneska eh, říká. Ale já říkám, ať mají klidně víc než procent, ale ať jsou akcionáři pouze jedné. Prostě to, že ty tři eh, nesmí fúzovat, tak to je, myslím, naprosto jasné. Otázka je, proč tedy komise tady navrhuje nařízení omezené pouze na 10 let. Já myslím, že tam to nařízení není třeba. Jestliže eh, tady už máme teďka oligopol, tak eh, myslím, že tady nějaká fúze je naprosto vyloučena. Ze eh, spolupráce ratingových agentur vyplývalo dlouhou dobu to, že výsledkem jejich práce je pouze formulace názoru Eh, my víme, že tato pozice má velice vážné dopady a myslím si, že je tedy správné, tak jak je to zde v návrhu komise, že se zde hovoří o určité odpovědnosti a také tedy eh, skutečně ručení vyplývající z těchto eh, názorů. Mělo by tam být ručení občanskoprávní. Já vím, že je to problematické a obtížné, to nechci spochybňovat, ale jasné je, že eh, pokud se eh, rating, eh, řekněme za 6 nebo za 12 měsíců, pouká nebo ukáže jako špatný, Eh, tak eh, to samozřejmě eh, neznamená, že by to muselo mít právní následky. To záleží taky na tom, jestli se opravdu významně změnily předpoklady nebo ne. Ale na druhé straně, pokud se taková agentura pouští vědomně do rizik střetu zájmu, pokud jedná hrubě nedbale, nebo eh, když eh, třeba ten francouzský případ, kdy někdo omylem vydal zprávu, že uvažuje o eh, snížení ratingu Francie o dva stupně, tak to skutečně tady už si to žádá právní následky. Já myslím, že ten nejdůležitější, poněvadž tady skutečně není, mm, není tady konkurence, máme tady tři firmy, které mají 95 trhu pro sebe, ačkoliv těch agentů na celém světě existuje více než 100. Když tedy vycházíme z těchto skutečností, je jasné, že závislost na ratingových agenturách je třeba snížit. A je to naše vina, že to tak dopadlo. My jsme totiž předepsali, že banky, pojišťovny, centrální banky, penzijní pokladny můžou fungovat pouze tehdy, když budou mít rating minimálně takový či onaký. A současně říkáme, že v našich předpisech máme zohledňovat názory tří konkrétních agentur. Moody's a Fitch. Takže e, samozřejmě e, to se potom nemůžeme divit, že e, to je tak výhodný kšeft. Otázka je, zda bychom neměli tato, tyto předpisy nějak změkčit a spíše žádat, aby eh, investoři si sami snažili eh, posoudit, eh, třeba pokud se týče ratingu zemí, aby si sami učili, nakolik jsou pro ně důvěryhodné nebo ne, protože informací je k dispozici dost na internetu, výroční zprávy, OECD, ECB e a tak dále a ty informace se vydávají každý měsíc. Eh, strukturované produkty to je něco jiného. To je opravdu ožehavá věc, eh, vyznat se v tomto skutečně eh, snad zvládají jenom ti nejlepší odborníky. Takže tam by skutečně měly zůstat dva obligatorní ratingy, poněvadž na to už je třeba speciálního know-how. Takže tady se nám asi nepodaří eh, rychle zmenšit závislost na ratingových agenturách. Ale celkově si myslím, že další eh, předpisy jako CRD4 e a podobně eh, se také budeme muset zabývat touto otázkou, protože i tam se říká, že eh, státní půjčka je bezriziková, takže možná i tady bude třeba eh, se trošku zabývat tou otázkou závislosti na ratingových agenturách. Mám tady určitou kritiku. Za prvé je to otázka rotace. Já si myslím, že ten návrh na rotaci, tak jak to vidí, eh, tak jak to říkal Jean-Paul, eh, vidím to prostě jako prakticky neproveditelné. Jestliže tady musí mít dva, dvě ratingové agentury a teď je tady požadavek rotace, přičemž na výběr jsou pouze tři, no tak eh, to dost dobře nejde. Tento princip prostě není možné eh, použít. Čili to není prakticky proveditelné, ale to bychom měli nechat padnout. Nicméně je hm, třeba, měli bychom tedy Eh, se zabývá otázkou, jestli třeba nesázet více na, řekněme, národní nebo na regionální agentury. Investoři i my jako zákonodárci bychom prostě měli vzít konečně na vědomí, že kromě těch velkých tří existuje více než stovka zemí, která, tedy agentur, které nemá tedy tak globální dosah, ale přesto mm, pracují kvalitně. Eh, další otázka. A eh, sice eh, tak, jak nám tady Jean-Paul říkal, jak funguje ESMA, no tak možná, až to není nejlepší, ale že to tedy spraví. Já ovšem nesouhlasím s tím, aby autoriza- ty autorizované zkoušky šly až tak daleko, že by Výsledkem bylo to, že metodiky a modely ratingu nakonec budou úplně stejné. Čili já tady vůbec nechci eh, o tom nějak eh, mluvit, poněvadž jako o, o eh, úplně uvádění do jakési jednoty, to, to skutečně by bylo proti jakékoliv konkurenci, čili tento se musíme podívat na příslušné na příslušné předpisy. Tak eh, rating tedy každý 6 měsíců, ne eh, každý 12, to je myslím v pořádku. To, že ratingové agentury tady eh, reagují dost pozdě, tak o tom se hovoří podle mě příliš málo a měli bychom se zaměřit na to, jak zajistit to, aby eh, agentury příliš dlouho nedržely jeden rating a potom během několika týdnů eh, provedly korekci o 2 o 3 stupně. Takže eh, mnoho z těch myšlenek je dobrých. Máme tady dva nebo tři body, které vidíme kriticky a je třeba, a chybí tady trošku, jak posílit konkurenci. Já odmítám nadále Evropskou agenturu, Eh, která by byla politická, a, eh, ale přesto bychom měli nadále hledat možnosti, jak zesílit konkurenci. Nedokážu si představit, eh, že prostě by to a priori šlo. Uh, thank you. Děkuji, Ashley. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já bych nejprve eh, se chtěl vyjádřit eh, na podporu návrhu komise, aby v ratingovém sektoru se zvýšila transparentnost, což by mělo povzbudit investory a větší konkurenční schopnost. A jsem také pro index ratingu. Centralizace evidentně není je zřejmě užitečná, ale standardizace by byla kontraproduktivní vůči opatřením, které mají eh, zvýšit konkurenční schopnost. I já jsem proto, abychom snížili nadměrnou závislost na ratingu, protože investoři by měli odvést vlastní práci a nejenom spoléhat na rating, ale musíme teprve zjistit, jak moc se můžeme spoléhat na kvalitu interní analýzy, zejména pro menší firmy, které možná na to nemají kapacitu. Myslím si, že mechanistická nadměrná závislost není dobrá pro stabilitu trhu. S tím souhlasím. Vítám závěr, záměr komise, aby byla větší konkurence v ratingovém sektoru, aby sem přišli noví účastníci, ale ne na úkor kvality. A souhlasím s Jean-Paul a také s předchozími poznámkami, že rotace těžko povede k větší konkurenci. Vnucená rotace by prostě znamenalo, že prostě ty ratingové agentury počkají, až přijdou na řadu. A e, co se týče dohledu, eventuálně komise nad změnami v metodologii, to mě zneklidňuje, protože zákroky ESMA by vedly k standardizaci ratingu a nám jde naopak o větší diverzitu metodologie. Určitě nechceme, aby každá, aby všechny ratingové agentury postupovaly podle stejné metodologie, protože to by mohlo ještě více jaksi vést k takovému stádovému efektu. Chtěl bych ještě něco říci o občanské zodpovědnosti, protože to si myslím, že je jedna z, na, z těch částí návrhu, která by mohla způsobit největší škody. Všichni říkáme, že chceme, aby byla větší konkurence mezi eh, ratingovými agenturami, aby noví hráči přicházeli na trh, aby rostly menší agentury. A co by eh, mohlo více zajistit převahu těch té velké trojky, než kdybychom vlastně vnutili občanskou zodpovědnost všem účastníkům. A jaké náklady by představovalo to, že by se někdo musel, každý musel eh, pojistit proti škodám. A samozřejmě, že eh, zase větší náklady na pojištění by měly menší hráči než větší. Chápu sice, proč se to navrhuje, ale dejte si pozor na nezamýšlené důsledky. Kdyby se sem násilně vnesla občanská zodpovědnost, vedlo by to spíše k snížení účastníků a k tomu, že by se posílila úloha velké trojky. Pan Dominiči má pravdu, když říká, že ratingové agentury se dopustily v minulosti velkých chyb zejména v oblasti nekvalitních dluhopisů. Ale měli bychom si uvědomit, že tyto agentury jenom dávají svůj názor, své stanovisko a nikdo nikoho nenutí, aby k tomu přihlížel. Ale proč k tomu lidé přihlížejí? Důvod je v tom, že obvykle ta stanoviska eh, agentur jsou správná. Občas jenom se dopustí chyb, proto nesmíme jaksi zlikvidovat posla. A proto nesouhlasím s návrhem pana eh, Dominici, aby země, které eh, které, aby se pozastavil rating zemím, které procházejí eh, fází regenerace. Různé země mají různé vyhlídky. Podívejte se na Irsko. Tomu se eh, v s tím programem oživení docela daří, zatímco je to v prudkém kontrastu s Řeckem. Agentury a jednotliví investoři určitě mají právo vyvodit závěry ohledně toho, jak postupují v rámci svých plánů na oživení jednotlivé státy. Uvědomte si, že investorům připadají ratingy zajímavé, když se rozhodují, eh, kde je investice rizikovější, protože to obráží pocity trhu. Pokud budeme příliš regulovat, pak odratíme nové účastníky. Proto veškerá opatření by měla být úměrná cíli, o který nám jde. A jinak se těším, že budu dále s kolegy na tomto návrhu pracovat. Děkuji. Děkuji, Pascal. Děkuji. Já bych se chtěl dotknout některých věcí, o kterých už se zmiňovali kolegové. Ale eh, myslím si, že se okamžitě dostáváme k jádru věci. Nejprve ke střetu zájmu. Já v podstatě souhlasím s Jean Paulem ohledně toho, že je tady jisté eh, kyvadlo um, ehm, placení, investoři placení eh, ze strany emitentů. Tady je zcela zjevný střed zájmu při tom současném modelu. Proto bychom navrhli, abychom se dohromady snažili promyslet nějaký prozatímní systém, který by třeba eh, zajistil fungování na základě nabídek, kde by byl určitý prostředník, pardon, systém prostředníků, eh, který by fungoval mezi tím, kdo je emitentem a kdo investuje do produktu. Tak, aby jsme se vyhnuli tomu, že tady existuje nějaký konflikt zájmů v obě, obou směrech. A potom by prostě e, tady existoval určitý systém e, poplatku či provizí, e, které mm, a tyto peníze by byly využity na placení těch agentur, ale nebyly by tady přímé komerční vazby mezi jednotlivými aktéry. Takže toto by fungovalo na základě výběrového řízení Eh, které by se týkalo všech agentur, nejenom těch tří největších, a mohlo by to být veřejné výběrové řízení podle modelu, eh, který byl obhajován již eh, za doby zprávy Wolfa Klince, to znamená, nebyla by to nějaká struktura, která by byla řízena státem. My jsme spíš pro veřejnou agenturu a e, případně nějakou nadaci, která by byla e, vlastně řízena odděleně od striktních soukromých zájmů a odděleně od vlád. To je návrh, který vám předkládáme, o kterém bychom s vámi rádi e, přemýšleli, abychom se tedy vymanili ze stávajícího modelu, kde je stále ten problematický bod s konfliktem zájmů. Další věc se týká ESMY a tzv. harmonizace modelů. Já nevyvazuji stejné závěry e, z toho, že by tedy ESMA nakonec měla e, ten model e, jakoby schválit. To přece nepovede nutně k harmonizaci těch modelů. Musíme vzít v úvahu skutečnost, že se tady jedná o modely, které musí být funkční a že ESMA zná ona může určité věci, eh, dejme tomu, uspíšit, ale není přece cílem, abychom tedy eh, schválili určitý, určité modely a pak tady nakonec měli pouze jeden. Jsou tady různé modely, eh, keynesiánské, liberální, mohou být spolehlivé jedny i druhé, ale nedávají stejný výsledek. Takže rozprava o harmonizaci nej, e, nemůže jít cestou e, toho, že by se e, harmonizace a schválení, že by se mezi to stavělo rovní, rovnítko. Pak je tady ještě otázka, která zatím nebyla vůbec probírána. Co mám na mysli? Ratingové agentury by vlastně měly hodnotit rizika. To je docela zábavné, protože kolega z konzervativní skupiny říká, že tyto eh, ratingové agentury jenom odrážejí náladu na trhu. No a to je právě, právě ten problém. A řekl jste to tak, že? Řekl jste to. A to je přesně to, co je můžeme vyčítat. To znamená, že tyto agentury vlastně nehodnotí eh, ta rizika jenom odrážejí eh, to, co, se, eh, co tedy se předvádí na trhu. Dlouho si myslí, že Řecko, Island či Lehman Brothers nepředstavují žádný problém a najednou v určitém momentu je to všechno jinak. Eh, ty agentury jednají procyklicky. cyklicky někdy jsou velice konzervativní v hodnocení rizik a někdy zase přilévají oleje do ohně. A právě proto je zapotřebí se zaměřit na to, jak tyto agentury fungují. Takže já si myslím, že tady existuje určitá funkce v tom systému a tou funkcí je hodnocení rizika já nevidím, proč by vlastně eh, tyto eh, Eh, eh, že by tohle mělo znamenat nějaké, nějaká doporučení, vytváření nějakých doporučení. Evropská centrální banka by teda měla být posledním útočištěm útočiští, útočištěm co do poskytování e, půjček. Pokud se podíváte na ty materiály, tak to takhle všude vypadá. Mně osobně to nečiní žádný problém, ale nevím, proč hodnocení rizika nějakého státu by e, znamenalo, že nějaká ratingová agentura může dělat doporučení či ne. Může upozornit na určité problémy, ale to je všechno. To samé u Eh, penzí. Je tady, dejme tomu, x milionů eh, eh, v určitém státu, která nejsou pokryty. To je pak, dejme tomu, určité riziko. Když nějaká ratingová agentura řekne, že je třeba zvýšit věk do důchodu, spíš než zvýšit určité eh, daňové vazby a tak dále. To jsou politické eh, výběry, to eh, demokratické kroky, to nemohou na sebe brát ratingové agentury, to musí řešit vlády. Takže jedna věc je hodnocení rizik, metodologie a na druhé straně je to potom politický ideologický diskurs, který tady na úrovni ratingových agentur nemá vůbec vůbec své místo, ať už se e, ubírá ten či, e, tím či oným směrem. Tady nejde o to, že bych snad byl proti tomu ideologickému záměru e, jako takovému, ale o tom o, jde mi o to, aby toto nerealizovaly ratingové agentury, ty k tomu nejsou příslušné. A pak ještě něco otázka závislosti eh, regulace vzhledem ke agenturám. Jedna věc tady je, které bychom se měli absolutně vyvarovat. Investoři by neměli být nuceni eh, vlastně své eh, cené papíry prodávat, když to hodnocení klesá ze 3A níž. Pokud jste si Řeknu to takto máte povinnost nakoupit ještě jinak. Pokud eh, eh, musíte eh, kupovat cené papíry 3A, protože to je maximální hodnota, tak dobře. Pokud si koupíte ovšem cené papíry 3A a jejich hodnota klesne, tak nemusíte prodávat, protože máte možnost si je prostě ponechat po určitou dobu, po určitý počet let Jinak eh, by vznikla ta cyklická situace, kde eh, je tomu potom tak, jak teď vidíme třeba v Itálii. Já si myslím, že mezi námi v zásadě panuje konsensus, co se týče po eh, kroku v této věci. A pak ještě ta nadace, o tom už jsme také mluvili, to už je poslední bod. Já musím, že dost, musím říct, že dost souhlasím s tím, co říká kolega Klinc ve své zprávě. Není to tam až tak úplně přesně řečeno, jak by to bylo s tou nadací, ale myslím, že je to něco, z čeho bychom se mohli eh, od čeho bychom se mohli odrazit a promyslet eh, něco, co by nebylo ani Evropskou agenturou kvůli konfliktu zájmů, ani eh, co by znamenalo volnou ruku těm aktérům na trhu. Prostě existuje tady určitá možnost. A poslední bod, finanční rizika, tak tady bych chtěl říct, že mimo finanční rizika, environmentální rizika při hodnocení, eh, to mi připadá naprosto eh, ne eh, naprosto naléhavé, protože jsou tady rizika, která nejsou vlastně zohledněna nikým a e, je nutné toto změnit, aby existoval globálnější pohled na rizika, E, protože to environmentální riziko může mít pro nějaký podnik velice zásadní finanční dopady. Takže akcionáři o tom musí vědět. Děkuji, to už nás tedy vede k e, konci všech e, stínových zpravodajů. Máme na tuto rozpravu vyčleněn poměrně značný čas. Na mém seznamu jsou ještě čtyři řečníci, pak patrně bude ještě třeba ponechat čas na odpovědi, takže Eh, je to Thomas Mann, Sven Gigold, Peter Simon, já, ptám se ještě kdo další, Elisa, ještě někdo si chce vzít slovo? Ole, eh, na komisi nám asi čas nezbyde přicházejí a odcházejí. Každopádně pokud budou poslanci struční, tak pak možná komise prostor dostane. První je Tomas. Ähm, Děkuji. Já eh, po těch eh, skutečně eh, vášnivých vášnivých projevech já bych skutečně žádnou polovit dal rating 3A. Proč ne? No, my tady máme Fitch eh, zase eh, eh, se snížil rating Španělska, hrozí to Itálii a Belgii. No, ratingové agentury, proč, nebo co je špatného na té myšlence Evropské ratingové agentury? Někteří říkají, že vlastně nepotřebujeme, ale kdybychom takovou měli, tak to by skutečně mohla přispět ke nezávislosti to bychom eh, prostě potom mohl říct, že eh, by to prostě financoval stát, nebyl by tam žádný prvek té eh, politiky. No, bylo řečeno, že jsou tady tři firmy, které ovládají celý trh. Říkám, tak proč, proč to nezměníme? Proč? Já si myslím, že třeba Draghi včera neměl pravda, když řekl, že Eh, tady ty agentury produkují názory. Já jsem, že to tak není. To, to jsou politická mínění. Eh, to, že oni eh, vydělávají miliony dolarů ve Spojených státech, tak to není výsledek, to, to, to není náhoda, to prostě tak je. Takže já si myslím, že skutečně ta nutnost občanskoprávního ručení tady je. Já se shoduji s Wolfem, ano, taky žádnou rotaci, to prostě nepomůže. My tady máme spoustu malých ratingových agentur a proč tady vlastně nemáme možnost toho, aby se jejich názory brali v úvahu? No a já si myslím, že eh, také třeba takový Warren Buffett na těch tří velkých agenturách má podíl celkem 25%, to taky nejde. To, no. A pokud se týče legislativní změn, Wolf Klintz má pravdu. Tady se skutečně musí měnit to, že se říká, že prostě eh, všichni se musí orientovat podle názoru těchto tří agentur. To ne, prostě zákony tady nejsou navždycky, zákony prostě upravují momentální situaci. A já myslím, že takto způsob, tímto způsobem eh, vytvořit konkurenci, tak to tady asi nejde. A ještě poslední poznámka. Eh, vrací se nám tady spousta témat, které jsou vzdálené lidem. A já si myslím, že tady to také není. My skutečně jsme tímto blízko občanům a teď se rozhodujeme o tom, jestli budeme mocní anebo bezmocní. Děkuji. Nyní Sven. Toto je velmi zajímavá debata. Velmi zajímavou výměnu názoru jsme absolvovali minule, ale já si myslím, že zásadní problémy se nezměnily a je naléhavější než kdykoliv předtím, abychom je eh, řešili. Já bych eh, souhlasil s tím, co jste řekli, že klíčovým cílem je zajistit určitou míru konkurenceschopnosti nebo konkurence, aby nikdo z aktérů neměl významnou tržní moc. To by měl být konsensus jednotlivých skupin, eh, možná s výjimkou krajní levice, ale jinak by to skutečně mělo být eh, konsensem a proto mě překvapují některé zdejší výroky. Protože pokud se shodneme na tomto cíli, pak bychom měli být schopni nepodpořit žádné eh, řešení, které se právě eh, mm, řeší tady, eh, které právě zachovává, nepodpořit žádné řešení, které zachovává toto významnou tržní sílu. My běžně používáme naši politiku pro konkurenceschopnost a snažíme se Eh, rozdělit příliš velké firmy. To samozřejmě není jednoduché, je to dost brutální, ale není to naš, v naší rukou jako legislativců, to je otázka příslušných orgánů, spíše komise. Nicméně my bychom měli využít regulace a omezit tržní sílu. My jsme tady měli návrhy na ustavení Evropské ratingové agentury a souhlasím s těmi, kteří říkají, že by to neměl být veřejnoprávní orgán. Čili já si myslím, že bychom to skutečně měli se snažit legislativně prosadit. Za druhé, jelikož nadále existují dominantní aktéři, měli bychom, respektive musíme, alespoň omezit jejich moc. A to znamená, že eh, velké finanční firmy, které jsou schopny vypracovat si vlastní posudky rizik, tak ty by měly být zakázáno opírat se o ratingy těchto agentur. Jestliže kdokoliv investuje peníze a prostě jdete do banky nebo objednáte něco přes internet, tak eh, kupujete si něco jenom proto, že to má rating a, a, a. Ne, uvažujete samostatně. A přesně tohleto můžeme očekávat od každého aktéra, který má aspoň určitou velikosti. To znamená, že eh, v podstatě to spolehání na ratingy, eh, měli bychom očekávat, že ti aktéři se budou chovat jinak Dobře, eh, pokud jste velmi malým finančním aktérem, tak si možná nes, eh, nebudete moci si sami zhodnotit eh, nějaký komplikovaný finanční produkt, ale pokud dosáhnete určité velikosti, tak už byste toho měli být schopni. že jestliže tedy umožňujeme, aby se všichni spolehali na ty agentury, tak v tom případě jim dáváme moc, kterou jim vlastně dát nechceme mě velice překvapilo, že někteří říkali, že nebo vyslovovali se proti nucené rotaci, ale nenavrhli žádnou alternativu. Takže já bych skutečně naléhal na všechny skupiny, aby eh, navrhli, jak zlomit moc těchto ratingových agentů. Jestli nechcete rotaci, tak navrhněte něco jiného protože takováto tržní moc eh, nemá co dělat eh, v tržní ekonomice. Protože my jsme ve velmi obtížné situaci, nebezpečné situaci, poněvadž eh, státy přebírají na svá bedra rizika nahromaděná privátními ziskovými bankami. Takže mm, oni jsou skoro monopoly a mají velkou Eh, tržní sílu a my tedy riskujeme etické základy a tržní podporu a veřejnou podporu trhu. Protože toto nepatří do sociálně tržního hospodářství. A prosím tedy, naslouchejte občanům, abyste eh, mohli zlomit tuto tržní moc, která není v souladu se eh, právním státem a tady může vést k dalším Eh, střetům zájmu. Prostě nestačí říct, že toto nechceme, ale musíme říct také, co chceme. Omlouvám se, eh, není možné, aby každý hovořil pět minut. Píte Simon, prosím. Stačí tři. Já bych se chtěl soustředovat na další bod, eh, který tady už krátce zazněl. Je to otázka vlastnické struktury a z toho vyplývající střetu zájmu. Toto mě na té diskusi udivuje ze všeho nejvíce. Když se podívám na Německo, moji zemi, a myslím, že je to tak i jinde, tak eh, střed zájmu je vnímán velmi citlivě. Proto máme nebo chceme, chystáme se zavést eh, silnější, přísnější předpisy pro jednotlivé Eh, skupiny, profesní skupiny, notáři, eh, advokáti, eh, členové předsednictva akciovek a podobně, nebo členové představenstev, politiků, eurokomisařů, kterým skončí mandát a tak dále. To je velice citlivé, tady všichni to sledují, ale u ratingových agentur, jejich vliv na hospodářský a politický vliv je obrovský, jak se to prokázalo v posledních měsících, tak tady je to daleko slabší. Když se podívám na návrh komise, jsem velice rád, že se tím eh, zabývá, ale co nám tady píše? Píše, že pokud eh, má někdo eh, na, nějaké, na, na určité firmě 10% eh, a více a tak dále, tak eh, už je to střed zájmu. Stačí to? Já si myslím, že ne. Střety zájmu nespočívají pouze v tom, že jeden investor či podílník ratingové agentuře má současně podíl ve firmě, která je touto agenturou hodnocena. Já myslím, že stačí, když příslušný člověk má významný hospodářský zájem na úspěchu této ratingové agentury, protože ty ovlivňují hospodářský vývoj ve státě, ve firmě, všude. Jestliže vlastníci mají zájem na tom, aby ten či onen rating vyzněl tím či oním způsobem. Případně jsou tady firmy, kde eh, suma vlastníků má na tom či onom význění eh, velký zájem, no tak to už skutečně je také střed zájem. Když se podíváte na tyto dokumenty od Rolanda Bergera, to je poradenská společnost v Německu, Roland eh, Berger eh, určitě nejsou socialistického smýšlení, ale když se na to podíváte, tak eh, se tam neustále opakují tatáž jména těch, kteří vydělali na ratingzích, které nám e, ostatním byly poněkud záhadné. E, máte pořád Northern Rock, Goldman Sachs a pořád ta samá jména se tam objevují. A já se tady ptám, jestli bychom se na to neměli podívat skutečně pozorněji, tak abychom střetým zájmu e, eliminovali skutečně preventivně, tak jak je to u jiných profesních skupin. Uh, Já jsem se také eh, zařadila na seznam eh, účastníků eh, v diskuse a pro jednou jméno nestahnu kvůli ostatním. Myslím si, že to je docela zajímavý problém, když se zabýváme metodologií a tím, jak ratingové agentury fungují. V tom smyslu, že nevyhnutelně probíhají diskuse, když se vydá rating, když se něco vytvoří. Například v tomto okamžiku víme, že EFSF což si nemyslíme, že by byl zvláště podezřelý orgán. Momentálně OKY diskutuje s ratingovými agenturami záležitosti týkající se jeho ratingu. A jakmile ratingová agentura dá podnik nebo ehm, subjekt pod dohled, potom samozřejmě hned se všichni ptají, eh, proč a pak přijde odpověď, že měli jsme pocit, že taková a taková to. záležitost to vlastně způsobila ehm, změnu eh, v uvažování. Nemyslím si, že je nutně správné říkat, že se jedná o politický zákrok, když se někdo zeptá, proč jste něco udělali a metodologie je zveřejněná, je zcela v pořádku, aby řekli například, eh, vás nás neklidňuje ehm, to, eh, jak budete platit důchody nebo cokoliv. Ale prostě, když se něco změní, tak eh, vznikají, dejme tomu, obavy, pak je to legitimní. A takhle to celé také funguje data samozřejmě budou vždycky historická protože agentury musí schromažďovat informace na základě toho, co se stalo z trhu. A možná, že už jste někdy mě měli dost v různých jiných trialozích, ale já jsem vždycky trvala na to, abychom měli větší možnost schromažďovat data z různých druhů více v reálném čase a právě proto, aby se všechno dělalo rychleji. A pokud kolegové trvají na tom, že budou odolávat těmto výzvám z mé strany a ECB, pak se nikam nedostaneme v tom smyslu, abychom měli možnost lepší analýzy v reálném čase, aniž bychom museli spoléhat na organizace, které si to musí nejprve sami schromáždit. Zbavit se ratingu je choulostivá záležitost. Zkoušejí to ve Spojených státech. Já jsem tam byla a jednala jsem e, v kongresu a měli pocit, byli z toho poměrně nešťastní. Jednalo se o e, úvěrové svopy, svopy nesplácených úvěrů. A myslím si, že otázka pozastavení eh, ratingu eh, země, která momentálně prodělává záchranný problém, by asi zacházela příliš daleko. Už jsme hovořili o sekuritizovaných produktech a ptali jsme se, zda by neměly být označeny hvězdičkou eh, nebo prostě nějak jinak označit velice složitý produkt v porovnání s jednodušším. A prostě označit něco, to by třeba mohlo být docela rozumné, ale Fox v podstatě říká, říká, že Eh, potřebujeme vědět, zda tady probíhá pod tím nějaký pokrok. To také pomůže. Čili určitá kategorizace, eh, určitý náznak toho, že se věci odehrávají jinak, než jak je to eh, normální pro ty, kteří nejsou ve stejném programu, to by možná šlo. A poslední věc. Ano, mnohé z toho je spojeno hlavně s investory, s regulacemi a co chtějí. Chtějí Eh, ratingy od velkých významných agentur. Tím se budeme muset také zabývat. My máme podobný problém jako s auditem. Zase jsou to veliké firmy. A ti, kdo žádají o ratingy a audity, tak mají pocit, že pokud proto zvolí menší firmu, pak mohou být sami obviněni z chyb, když se něco nepovede. Takže zase je to otázka hlava 22. Mohla bych k tomu říci daleko víc, ale eh, teď dám slovo Líze. Ještě chvilku. Děkuji paní, před... Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je tady určitý rozpor mezi tím, když my tedy popisujeme, co se nám zdá nesprávné a jaké jsou nedostatky ratingových agentur, ale když zároveň nevyvozujeme eh, veškeré závěry z těch odhalených nedostatků. Co tím myslím? Jak jsme slyšeli, 95% trhu ovládají tři agentury. A to potom vede k určité kontaminaci zájmu, jak já tomu říkám mezi ratingy a mezi zisky, jichž agentury docelují. To znamená, že nemáme co dělat s neutrálními informacemi nebo informacemi ve veřejném zájmu, ale s biznesem. Prostřednictvím ratingu tyto firmy si zajišťují vlastní profit a to má své důsledky. Má to důsledky, které by nám zase měly umožnit, abychom vyvozovali závěry ohledně politiky hospodářské soutěže. A musíme nějak řešit věc, eh, kdy tady máme vlastně tři dominantní hráče na trhu. A proto dost dobře nechápu, když někteří kolegové nejprve správně popíší ehm, Eh, problém, ale pak ustupují naopak v návrhu na řešení. Eh, například vemte konkurenci aby některé orgány nebo organizace nemohly mít příliš velký podíl na trhu. Kdy začneme využívat veškeré ty zbraně a nástroje, které nám dává politika hospodářské soutěže, abychom mohli podnikat kroky k tomu, abychom tyto problémy řešení. řešili. My nevyužíváme všechny pravomoce, které máme v rámci politiky hospodářské soutěže. A musíme snižovat překážky Musíme eh, usilovat eh, proto, aby nové agentury mohly vstupovat na trh. Eh, Wolf Clinton řekl velice dobře, že musíme se snažit o udržení transparentnosti a musí se to dělat soustavně. Proto musíme to řešit na základě hospodářské soutěže a činit velice rozhodná kroky. Tak, abychom mohli snížit tuto nadměrnou moc, která vlastně přetváří trh v eh, hřiště, kde jsou pouze tři hráči. Nemyslím no, si, že se dostatečně využívá politika hospodářské soutěže v tom procesu a sou, souhlasím se spoustou poznámek, které v tomto ohledu tady padly. Konkrétně izolace legislativy Evropské unie a regulování těchto ratingů, které nám nevyhovuje, tam, kde nám to nevyhovuje. A pak si myslím, že je také nesmírně důležité, aby některé státy za určitých podmínek podpory prostě mohou mít potom problémy, protože ta proroctví, která vyslovují tyto ratingové agentury, mají tendenci prostě se splnit. A v zásadě to vede k tomu, že se nuceně tyto předpovědi plní. Alespoň to netrvalo eh, sedm minut, tak to bylo plus Ola. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Je to zajímavé, že bychom využívali více takzvaných CDS než Eh, ratingových zpráv. Takže to by možná chtělo novou zprávu od eh, kolegy Paskala. Jak omezit moc trhu? Nejlepší by bylo, aby politici eh, v zemích včetně nás, se chovali společně s těmito zeměmi lépe. To by nejlépe omezilo moc trhů. A pokud nevěříte v ratingové agentury, tak eh, jak chcete věřit eh, guvernérovi ECB ve, ve Financial Times včera? On eh, vlastně řekl, že ratingové agentury mají pravdu. To, stručně řečeno, je to, co řekl. A to je ten nejobtížnější, nejobtížnější stravitelný kus jeho výpovědi. Takže Teď vážně, myslím si, že toto je návrh, eh, na kterém ještě musíme pracovat. Jsou tady určité detaily, pokud bychom E, je zavedli, e, tak by trhy byly ještě zranitelnější. Takže já například plně souhlasím s naším stínovým zpravodajem Wolfem Klincem. Některé z našich návrhů skutečně by nebyly e, přínosné pro cíle, o které nám tady jde takže pokusme se být trochu obezřetnější. Já si nemyslím, že bychom měli na tyto věci zapomínat. I když to, dejme tomu, ratingové agentury nezvládly v Spojených státech, tak celé to ale umožnili politici. Děkuji, Jorge. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, Sharon. Blahopřeji eh, našemu zpravodaji. Téma je skutečně velice komplexní. A všechno se urychluje. My teď musíme eh, revidovat eh, právní normy, platné právní normy v čím dál tím rychlejším tempu a já si myslím, že je třeba tady uchopit příležitost a e, dát si k dispozici e, prostě právní normu, která je e, v tomto ohledu velkým přínosem. Určité věci v tom návrhu ale zase chybí. Co je tam pozitivního? Já bych například jmenoval mezi těmi pozitivními prvky to, že tady je tendence vlastně slepě nedůvěřovat e, těm e, ratingům. E, jde o to vlastně, si, aby investoři si sami věci hodnotili. Ratingové agentury nepřinášejí nějaké evangelium. Dále informace pro emitenty. To je dobrá věc, to ovšem neznamená, že investoři by si neměli také eh, eh, dělat své vlastní hodnocení. Já si prostě myslím, že tohle všechno jsou kroky směrem k větší transparentnosti. Mám nicméně určité obavy, určité pochybnosti ohledně těch návrhů. Nejprve délka, předpokládaná délka. Myslím, že ta opatření, o kterých se uvažuje, by měla být artikulována na základě stávajících pravidel, eh, která by měla kontrolovat eh, fúze. Povinná rotace. O tom již hovořila celá řada kolegů. Mně to připadá E, jako trochu pochybný koncept. Myslím, že to zase až tolik nezmění. Trh bude prostě rozdělen mezi e, těmi třemi hlavními aktéry trošičku odlišným způsobem než teď, ale v podstatě se nic nezmění a konkurence tím nebude nějak povzbuzena. A teď k metodě otázky jsou skutečně z technického pohledu nesmírně komplexní a podle mého názoru není návrh komise postačující co se e, týče e, těch e, dotyčných nařízení, tak já si nemyslím, že bychom měli k dispozici všechny nutné prvky. A teď, co se týče Evropské ratingové agentury, která by byla e, vytvořena z veřejných zdrojů, tady musím říct, že ty návrhy také ještě nejsou definitivní. A myslím si, že je zapotřebí prohloubit tuto otázku. Nemyslím si, že tady máme k dispozici všechny nutné elementy. Poslední poznámka Komise hovoří rovněž o určitých faktorech, které eh, nejsou součástí toho ratingu, které nejsou zatím eh, brány v úvahu. Parlament se k tomu vyjádřil. Jedná se tedy o finanční ocenění států eh, tam to ještě není dostatečně upřesněno. Takže asi tolik, děkuji. A teď eh, zpátky ke zpravodaji. Jak vidíte, nemáme čas pro vystoupení komise. Eh, lidi toho měli hodně co říct. Paní předsedkyně, já bych dal přednost tomu, abychom vyslechli komisi, eh, spíš než abych diskuzi tady schrnoval. Takže zpravodaj by rád slyšel slovo komise. Komise má štěstí. Ano, máme velké štěstí, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane Dominiči. Dovolte pár bodů, abych reagovala na něco z toho, co tady dnes dopoledne zaznělo. Hodně odkazů se týkalo otázky toho, že by platil tedy emitent, případně, že by platil investor. Podle mého názoru tady prostě existuje již zpráva komise, byla také dnes zmíněna, eh, která hovoří o tom, aby se eh, tedy eh, proskoumal model Eh, platícího emitenta i vzhledem k vývojovým trendům, ke kterým teď dochází ve Spojených státech, kde je to vlastně také probíráno. Následně otázka metodologií. Já si myslím, že tady možná došlo k malému nedorozumění ohledně toho, co představuje návrh komise. A pokud bych mohla, tak dovolte, abych to stručně přednesla. To, co navrhujeme v našem textu, je ustanovení, které teď vlastně existuje v nařízení CIR. Je to článek 3a, to znamená, že se mají používat metodologie, které jsou rigorózní, kontinuální, založené na historické zkušenosti a e, za, uplatňující systém tzv. backtesting Eh, já musím říct, že ESMA musí zajistit, aby metodologie, které budou používány ratingovými agenturami, byly slučitelné s těmito zásadními požadavky. Takže my nedáváme ESMě nějaké druhé eh, či další pravomoce, aby eh, prostě postupovala proti tomu, co navrhujeme. My navrhujeme ESMě, aby prostě kontrolovala, zdali e, ta či ona ratingová agentura se drží stávajících požadavků, ne nějakých nových. Otázka takzvaného e, over reliance, příliš velkého spoléhání na tak to je zase něco, co tady zmínila řada z vás. Je to velmi důležité pro komisi, je to jedna z klíčových parametrů tohoto návrhu. My jsme učinili první krok v létě, když jsme přišli s návrhem CRD4, kdy jsme požádali, aby vlastně e, spolehání se na ratingy kleslo. Teď děláme druhý krok, e, snižovat e, vlastně odkazy na rating v usage, dnes a přijdeme ještě s dalším návrhem, aby se eh, snížil eh, vlastně význam eh, ratingu v těch otázkách kolem nesolventnosti. V tomto návrhu také žádáme všechny evropské orgány dohledu, IZAS a další, aby ne zaváděli odkazy na ratingy ve svých hlavních směrech. Takže snažíme se vlastně snížit veškeré mechanické odkazy na ratingy v legislativě na evropské úrovni a rovněž také v těch hlavních směrech eh, jednotlivých orgánů. Pak chci ještě říct, že tady zaznělo zmínka o pravidle rotace. Já tomu rozumím tak, že tady je celá řada členů tohoto parlamentu, eh, který, eh, kteří pochybují o vhodnosti zavádění tohoto pravidla. Z hlediska komise je toto pravidlo především pravidlem, jehož cílem je zabývat se vlastně těmi konflikty zájmů u modelu eh, emitent platí. Takže tady jde o velmi dlouhý eh, vztah eh, mezi tím upisovatelem či vydavatelem a ratingovou agenturou. Takže tady je vlastně tři a šestileté leté období, poté ta Eh, takzvaná cooling off period, která by trvala čtyři roky a je nepochybně jedním z našich cílů do trhu vnést určitý prvek dynamiky. Nicméně komise si nemyslí, že máme nějaké kouzelné řešení všech problémů a hodně stojíme o to, vyslechnout si e, vaše názory, vyslechnout si názory Evropského parlamentu, který může třeba přijít s nějakými nápady, jak tuto e, složitou záležitost řešit. Děkuji e, ještě jednou panu Dominičimu. Doufám, že jsem nehovořila příliš dlouho. Předsedkyně, děkuji vám. Leonardo, chcete říct pár slov? No, eh, io vorrei soltanto ringraziare tutti. Já bych eh, chtěl pouze poděkovat všem kolegům, kteří si vzali slovo. Paní předsedající bude mít spoustu času, abychom se k tomu ještě vraceli. Dovolte jeden komentář. To, že někdo považuje reakci za nesprávnou, eh, tak eh, to prostě neznamená, že bychom neměli eh, problém, na který reagujeme, čili já bych skutečně chtěl aplikovat na všechny kolegy, aby tedy, pokud nesouhlasí, přicházeli s alternativními návrhy. Děkuji vám. Tak, 24. ledna budeme mít slyšení, 28. Eh, bychom měli mít eh, znění zprávy, pozměňovací návrhy je 22. březen. To je vše k tomuto tématu a nyní přistoupíme k výměně názorů s předsedou Ekofinu Jackem Rostovským. Okay, everybody. Tak, eh, eh, dámy a pánové, prosím, eh, dokončete konverzace a buď se usaďte, anebo tiše opuste sál. Please take your seats. Tak prosím, usaďte se. Going on, they can go on outside. Vidím, že pořád ještě probíhají soukromé rozhovory, ale ty, myslím, mohou probíhat i venku. We have a time schedule. Right. Tak máme vymezený čas pouze. Right, we, we, as I'm... Tak, jak jistě víte, kolegové, blíží se nám závěr polského předsednictví takže otázka je tedy, že bychom měli mít poslední výměnu názoru s, Jackem, pardon, s Jackem Rostovským, který předsedá Ekofinu. Já bych navrhl, že bychom mu dali 10 minut, aby nám představil eh, pohled předsednictví a potom nastane čas pro vaše otázky. Máte slovo, pane předsedo. Děkuji, Sharon, děkuji vám za pozvání. Já se pokusím být stručný a soustředit se na to nejdůležitější, co se z našeho hlediska událo za polského předsednictví a jak jsme k tomu přispěli. Tak myslím, že ten stát eh, byl poměrně zdařilý a v červenci jsme naléhali na významné snížení úrokových sazeb, eh, za které eh, se má půjčovat chudším zemím eurozóny, zejména eh, Řecku, Irsku a Portugalsku. To samozřejmě není pouze zásluha předsednictví, to byla naše iniciativa, samozřejmě se na tom shodla eurozóna. A bylo to nutné, poněvadž ty tehdy fungující úrokové sazby eh, byly skutečně prohibitivní a eh, smrtivé pro příslušné země. Eh, druhá věc, které se nám podařilo ve spolupráci s vámi úspěšně dosáhnout, bylo to, že jsme v návaznosti na dobrou práci maďarského předsednictví dosáhli kompromisu na balíčku šesti zákonů, eh, což se možná dnes eh, trošku podceňuje, poněvadž eh, se vyrojily další nápady, jak prohloubit ekonomické řízení v eurozóně a EU. Nicméně, pokud se podaří řádně implementovat ten šestý balíček, měli bychom mít pojistku proti tomu, aby se nenavrátila taková ta strašlivá tíživá situace, jaké jaká tíží Evropskou unii dnes. Eh, naši velkou obavou a zájmem bylo omezit dopady zadlužení členských zemí a překonat tuto situaci. Tady bych zmínil několik věcí. Především bych chtěl parlamentu poděkovat za velmi užitečný přístup k rozpočtu 2012. Samozřejmě na světovém trhu jsou, je velké napětí zejména na trhu eh, státního zadlužení, takže bylo třeba tady skutečně eh, velice úzce spolupracovat a já děkuji parlamentu za Eh, velmi za podporu. Eh, v říjnu jsme eh, měli na stole balíček rekapitalizace bank a já vím, že včera jste hovořili s Mariem Dragim, já se s ním Zhoduji na tom, že ten balíček jako takový byl velice dobře navržen a že obsahuje mnoho opatření, který by, která by měla zajistit to, že ten kapitálový polštář nebude vznikat tím, že banky budou omezovat úvěry. Ten rekapitalizační balíček ECOFIN zamýšlel jako součást eh, balíčku daleko většího, to znamená lepšího hospodářského řízení, ale zároveň také vytvoření jakési eh, ochranné zdi proti šíření dluhové nákazy. Naštěstí se tedy rozhodlo, že toto vše bude jeden jednotný balíček, tak eh, navzdory tomu došlo k tomu, že rekapitalizační opatření, jak byla eh, oznámena Evropským bankovním orgánem, tak eh, Nakonec mm, se to jaksi uskutečnilo pouze, eh, řekněme, polovičatě a to vedlo k dalším vážným problémům, k čemu se můžeme dostat později, pokud si budete přát. No a konečně jsme také eh, přispěli k práci rady z 9. prosince. Já si myslím, že naším cílem, jakožto předsednictví, bylo to, aby výsledkem této rady byla dohoda mezi 27 účastníky. A e, zároveň e, dohoda unijní. Bohužel toho se nepodařilo dosáhnout a já myslím, že je to velká škoda. Ale eh, já bych eh, možná se ještě zastavil u našich cílů, ačkoliv teď se naše předsednictví chýlí ke konci, tak k této mezivládní dohodě musím říci, že především jsme dosáhli aspoň cosi a důležitou součástí bude posílení pozice MMF, který posílí ten ochranný val, o něž jsem dříve hovořil. Myslím, že ten náš obecný přístup k této dohodě, a já se nechci omlouvat o tom, že o tom, za to, že o tom mluvím, poněvadž tady to je skutečně eh, zejména ekonomická dohoda. Čili já myslím, že ten obecný přístup spočívá v tom, že jsme velkými zastánci dalšího prohlubování integrace ekonomického řízení uvnitř eurozóní sedmnáctky, ačkoliv nemělo by to prohlubovat eh, jakési nepropasti mezi touto sednáctkou a ne euro sedmičkou, ten desítkou. Kdykoliv se jedná o eurozóně, eh, mělo by to být přítomnosti také všech ostatních. Domníváme se, že jinak by prohlubování, autonomní prohlubování eurozóny opravdu vedlo k rozdělení v Unii. Další důležitá věc v této souvislosti je aby byla zajištěna demokratická legitimace veškerých přijímaných rozhodnutí, včetně tedy prohloubené integrace eurozóny. A to nevyhnutelně si vyžádá zapojení parlamentu. Zejména pokud by toto prohlubování eh, šlo tak eh, hluboko, že by Unie mohla vracet k přepracování národní rozpočty. A dále je třeba, abychom se z této krize poučili. Je jasné, že jde o krizi nakažlivou, že tady nejde pouze o vadné finanční politiky ve veřejném sektoru je třeba, aby se vyjasnilo to, že v případě nákazy eh, musí mít Evropská centrální banka možnost zasáhnout. Pokud ovšem eh, převládne názor, že v rámci současných eh, smluv nemůže zasahovat, pak je třeba, aby byl její mandát změněn, tak aby mohla jako centrální banka nezávisle zasahovat v případě, že integrita eurozóny nebo eh, solventnost členské země je ohrožena tím, že se eh, vlivy krize přelevají z jedné země do druhé. Mluvám se, že jsem možná nehovořil o nehovořil o mnohých eh, dalších hrozbách během našich, eh, našeho předsednictví. Tady šlo o eh, názor komise ke stabilitě bondu, další finanční záležitosti, daňové záležitosti jako zdanění energii a finančních transakcí, konsolidace vyměřovacího základu pro daně eh, z příjmu právnických osob a tak dále. Ale já si myslím, že situace byla natolik vážná, že to opravňuje soustředování pouze na ty nejdůležitější prvky toho, co se stalo v minulých šesti měsících. Já bych na závěr řekl, že zasedání rady z 9. prosince, alespoň pro mě osobně, bylo prvním zábleskem světla na konci tunelu. Po roce a půl eh, rozhodného cestování a ubírání se eh, nesprávnými směry jsme se konečně obrátili směrem správným a to je pro mě velkým povzbuzením, a zejména pak rozhodnutí, že se posílí zdroje měnového fondu, Mezinárodního měnového fondu a e, také se posílí EFSF a ESM. Já se tedy domnívám, že e, situace se obrat i tedy eh, tím pozitivním směrem a mm, včetně tedy situace, v jaké se nachází Evropská centrální banka. No a to je na úvod všechno. Vracím slovo paní předsedající. Děkuji. Děkuji. A musím říct, že jsme opravdu eh, s několika věcmi velice pohli dopředu za polského předsednictví. Eh, dodělali jsme například eh, short selling a swapy nesplácených úvěrů a téměř jsme už některé věci dodělali a jak se řekl, hodně se dělá ve věci hospodářského řízení a zprávy. Jsem velice ráda, že jste eh, řekl něco k, puni- eh, k těm eh, neudržitelným z- z- úrokovým sazbám pro státy s problémy. A já už jsem o tom hovořila stejně jako i někteří ostatní členové, takže jsme velice rádi, že i předsednictví se tím zabývalo a dospělo se v podstatě k uspokojivému výsledku z hlediska udržitelnosti. Mohu vám také říci, že já dnes odpoledne budu znovu konzultovat výbor ohledně nařízení SEPR za předpokladu tedy, že dostaneme příslušný dopis a e, budeme tedy v tom případě moci říci, že jsme další věc do, úspěšně dokončili za polského předsednictví. Pokud jde o euro, myslím si, že je docela symbolické, že i když se ještě potýkáme s krysí, Evropská instituce i nadále se bedlivě zabývají záležitostmi, týkajícími se jednotného trhu pro finanční služby. A je tady zcela zásadní samozřejmě otázka eura. Mohu říci, že eh, dohoda je téměř hlasováním o důvěře protože je to věc, která je naprosto klíčová pro veškerou naši práci a jsem si jistá, že výsledek bude dobrý i pro spotřebitele a podniky. Teď budeme dota- mít dotazy od, poslucha- od členů. Prvního mám na seznamu Jean-Paula. Děkuji, paní předsedkyně, pane ministře. Nejprve bych chtěl poznamenat, že podle mého názoru polské předsednictví opravdu odvedlo skvělou práci. Nedávno za eh, přítomnosti na plenárce vašeho premiéra mnozí kolegové zúrazňovali, že to bylo jedno z nejlepších předsednictví. Opravdu se vám eh, podařilo ustát tuto bouři a díky práci předsednictví máme tedy výsledky, o kterých právě hovořila paní předsedkyně. Ta tady jaksi eh, vyjmenovala některé trofeje, které jste dobili díky vaší práci a vy jste odolný člověk, takže vám podolím těžkou otázku. To bylo těžkých šest měsíců. I balíček pro um, denní e, e, pak tady byl pro hospodářskou zprávu, návrh komise a pak otázka velice důležitá pro hospodářskou integraci všech zemí. A tady to šlo trošičku stuha, když se to přijímalo pro ty, kteří měli pocit, že eh, byli někteří, kteří měli ještě před pár měsíci pocit, že to vůbec nepůjde. A vy sami jste se naplno vrhli do konfrontace mezi členskými státy. Takže jako určitý eh, vánoční dárek vlastně vy přicházíte s optimistickým prohlášením těsně před Vánocemi, že vidíte světelko na konci tunelu. A Eh, vím, že tady už se měli velice hezkou ehm, vánoční besídku nedávno, tak myslím si, že byste snad mohli ještě posílit eh, toto optimistické prohlášení vůči občanům. Říkáte, že je samozřejmě těžké něco dělat na, na, na, jako opatření na úrovni komunity, která by napomáhala další integraci. Na druhé strany, straně eh, členské státy teď hovoří o smlouvě a vy určitě Víte, že na jaře ještě, to bylo ještě za předchozího předsednictví, eh, se tady hovořilo o změnách článku 163 smlouvy, ale nebyl jediný eh, členský stát, který by byl zahájil eh, ratifikaci. Takže děkuji vám za všechno a přeji vám příjemné vánoční svátky. Děkuji mnohokrát. Já nevím přesně, jak bych mohl co nejlépe obhajovat ostatní eh, státy, včetně Polska. Myslím si, že jediné vysvětlení je pochopitelné. To znamená, že mezi zářím a prosincem se situace v eurozóně a situace kolem krize eh, svrchovaného dluhu nezlepšila prostě se nezlepšila. Takže je přirozené, že členské státy se snažily e, obrátit se k myšlenkám, které předtím nebyly přijatelné. Některé velmi významné zakládající státy mám teď konkrétně na mysli. Takže bych řekl, že patrně možná v angličtině, lépe dříve nežli později, ale lepší pozdě než vůbec ne. Takže doufám, že problémy, které předvídáte v souvislosti s ratifikací, nebudou příliš vadit, nebudou příliš na velkou překážkou. A i vám přeji radostné prožití vánočních svátků. Další je Ben Lange, prosím. Děkuji, pane předsedo rady. Já eh, bych svůj otáz, svůj otázku, eh, respektive komentář, chvíli počkám. Já, já, suche noch die Sprache. Eins. Ano, kanál číslo jedna, prosím. Oui. Ok, vielen Dank. Eh. Děkuji, pane předsedo <clears throat> rady. Já bych chtěl eh, eh, svůj vstup předělit, eh, tedy rozdělit na dvě části. Především děkuji celému vašemu týmu za intenzivní práci na jednotlivých legislativních záměrech. Paní předsedkyně to už řekla za mě. V mém případě, jakožto zpravodaje, šlo o deriváty a Vaši pracovníci odvedli skvělou práci, poněvadž naším úkolem je, aspoň tak to vidíme my, nejenom uvažovat o řešeních mimo Evropu, ale také o tom, jak uskutečňovat práva a povinnosti, které pro nás vyplývají z Lisabonské smlouvy. A zde se hovoří, že v Radě i v parlamentu se rozhoduje kvalifikovanou většinou. To znamená, že tato Lisabonská smlouva od Rady žádá, aby v případě sporu se rozhodla, že eh, jednotlivé dizidentní hlasy nemusí, ne, nemohou být určující. A musím říct, že eh, ECOFIN v mnohých eh, otázkách prostě nebyl schopen dosáhnout řešení, poněvadž bylo řečeno, že chceme tedy v radě mít jednohlasnost, což je nerespektování Lisabonské smlouvy a potom slovo toho vyplynovalo, odsouvání směrem k samitům, To bylo vidět už eh, v, za maďarského předsednictví i za vašeho a jednoduše a prostě eh, se tady eh, nerespektovala Lisabonská smlouva. My jsme byli třeba u těch OTC derivátů dávno hotovi, ale prostě rada se nebyla schopna dohodnout na tom, jak to bude s evropským dozorem a s třetími zeměmi. A to byla vina skutečně ECOFINu. A já vám předem říkám, že toto si parlament nenechá líbit, aby se takto dlouhodobě obcházela Lisabonská smlouva. To neplatí jenom pro vás, ale pro všechny ministry zahraničí. A za druhé, vy máte tedy obrovskou bilanci, eh, padlo vaše předsednictví do období velkých potíží, to víme, ale o měně mandátu, změně mandátu ECB zatím řeč nebyla, to jste teprve zde zmínil vy. Pokud se týče rekapitalizace bank, tak my zde máme zákonodárný proces k Basileji 3, tam je 7% eh, vlastní kapitál do roku 2018. Eh, nejnovější zatěžové testy eh, vycházely z 9%, z 9 vlastního kapitálu plus, plus další znehodnocení státních půjček do roku 2012. Kdo se v tom má nějakým důvěryhodným způsobem vyznat? Já vám říkám, a říkám to naprosto jasně, že závěry G20, eh, každý produkt, každý eh, eh, způsob prostě všecko, že musí být eh, regulováno, to je třeba vyškrtnout. A to minimální regulace ve finančním sektoru, to jste dneska vůbec nezmínil, pane ministru, ministře financí. Takže já jsem skutečně z vaší eh, závěrečné bilance zklamán, ačkoliv v práci vašich eh, pracovníků musím vysoce ocenit. Děkuji. Thank you. Děkuji jménem svých asistentů. K té otázce rozhodování v ECOFINu. Chtěl bych říct si jednu věc úplně jasně. Skutečnost, že ECOFIN je schopen rozhodovat prostřednictvím kvalifikované většiny, ještě neznamená, že to musí dělat. A myslím si, že si podržíme tento názor. To se týká předsednictví. To tedy hlavně rozhoduje, jak se bude postupovat. A já budu na tomto názoru trvat nejenom, eh, když my máme předsednictví, ale i za jiných okolností. To bych chtěl říct si úplně jasně. Pak k otázce Bazelej 3. A 9% eh, v kapitálu. Myslím si, že eh, prostě tady se vznikl určitý strach že nedostatečná kapitalizace, nedostatečný kapitál za daných okolností by mohl vést ke zmrazení trhu eh, na půjčování mezi bankami, interbankovní půjčování. A představit zkrátka představa byla taková, že eh, velika, velice rychlá eh, odpověď by vlastně uklidnila, že tady všechny banky mají skutečně eh, přiměřený kapitál a kdyby to se stalo do poloviny minulého roku, tak bychom se dokázali vyhnout velice závažné i recesi, která by mohla být důsledkem zmrazení půjčování na i mezibankovním trhu. Bohužel bylo tady tedy předsednictví Polské, ale i mnohé další členské státy. A v podstatě většina členů ECOFINu dospěla k názoru, že by byla chyba postupovat dále s balíčkem rekapitalizace aniž by tady byla skutečně vstyčena ta um, ochranná zeď Euroval, protože jsme se báli, aby nevznikl jakýsi začarovaný kruh, kdy rekapitalizace by znamenala další břemeno pro státy, tím by klesla kvalita jejich aktiv a to by zase bylo další břemeno pro banky a tak dále. Takže si myslím, že tady prostě došlo k chybě. A Mario Draghi to řekl už několikrát, možná, že to řekl i včera a já s ním souhlasil. My jsme opravdu měli nejprve styčit ten val. A my jsme to udělali nesprávným způsobem a teprve teď začínáme s tím valem postupovat, ale nemá smysl eh, eh, se tvářit jako, že jsme se nedopustili chyb, když bude daleko lepší, když je otevřeně přiznáme a budeme se snažit situaci napravit později eh, v dalším, v dalším průběhu. K dalším otázkám já se velice omlouvám, pokud eh, se někomu zdá, že jsem opomenul důležité věci. A samozřejmě, že se jedná o velice důležité věci. My zcela určitě naprosto souhlasíme s mandátem G20 do jisté míry regulovat prakticky vše. A já jsem se snažil prostě eh, se nějak vměstnat eh, do času, který mě poskytla paní předsedkyně proto jsem možná postupoval někde příliš zběžně. Děkuji mnohokrát a mohu vám říci, že opravdu tady máme dopis z Koreperu, takže SAPE je potvrzen. Del bude Case Swinburne dále vystoupit. Děkuji, děkuji pane ministře za to, že jste se k vám zase vrátil na konci vašeho mandátu. Já si myslím, že opravdu je na místě vám poblahopřát jako zástupkyně ECR bych chtěla eh, vám poděkovat za to, jakým včlenujícím způsobem jste pracovali. Já jsem strávila s vašimi kolegy mnoha, mnoho hodin na trialogu, týkalo se to sexpacku ostatních věcí a musím říct, že vždycky jste ta jednání prováděli velice profesionálně, což svědčí o eh, tom, jak silně jste byli schopni věci vést. A měli jsme také výměny ve výboru tady, týkalo se to toho, jak bychom mohli získat zpět důvěru eh, investorů pro euro, tak aby investoři také eh, skutečně investovali tam, kde o tom hovoří. Vám se podařilo mě vysvětlit a přesvědčit mě, že opravdu chápete, jak je důležité správně komunikovat. A co byste tedy poradili nadcházejícímu předsednictví, dánskému předsednictví, jak zlepšovat komunikaci s dlouhodobými investory ve snaze dosáhnout eh, vrácení důvěry do Evro- v Evropu, že je to místo bezpečné nebo málo rizikové pro investice v porovnání s jinými částmi světa. Can I say... Mohl bych říct asi tolik. Mám velice silný dojem, že nadcházející dánské předsednictví bude velice inkluzivní a e, jsem si jist, že bude plně respektovat parlament, tak jak jsme se o to snažili my, polské předsednictví, e, k té komunikaci. Já si myslím, že nový předseda Ecofinu má velmi značné komunikační dovednosti. Domnívám se, že jedna z věcí, e, která by komunikaci napomohla, a doufám, že napomůže, je skutečnost, že by nová, bohužel mezivládní smlouva zajistila účast všech členů na zasedáních euroskupiny a e, eurosamitech. To by znamenalo mnohem větší e, klima solidarity a bylo by zároveň e, mnohem jednodušší pro předsednictví Eh, které není předsednictvím eurozóny, aby komunikovalo lépe s trhy, protože my jsme měli problémy v komunikaci s trhy jako polské předsednictví právě proto, že eh, čas od času jsme prostě nebyli součástí eh, Eh, nějakých rozhodnutí v Euroskupině, protože o těchto věcech zase Euroskupina až tolik nerozhoduje, ale nebyli jsme součástí těch některých diskuzí a pak bylo dost obtížné prezentovat nějaký uh, E, nějaké komunikace unifikovaným jednotným způsobem napříč komisí, e, předsednictvím ECOFINu a Euroskupiny. A já si myslím, že obecně řečeno je samozřejmě to skutečné téma, témat, e, tématem, které bude k řešení na úrovni Unie a jednotlivých států. A komunikace bude klíčová. Dobrá komunikace následuje po eh, dobrém eh, vlastně eh, objemu a obsahu těch informací. Pokud tam ten obsah není, tak žádná komunikace, ať je dokonalá, to nahradit nemůže. A pak samozřejmě, pokud máme obsah, a komunikace, tak to bude dobré. Pokud tady bude obsah, tak jsem si jist, že dánské předsednictví to zkomunikuje naprosto dokonale a to nepochybně posílí důvěru investorů. Já už jsem ostatně řekl, že jsme začali stavět ten euroval a máme určité problémy s jeho dokončením. Budeme se muset podívat na to, jak nedávná rozhodnutí, především to rozhodnutí, které se týká poskytnutí e, dlouhodobějších e, e, vkladů hotovosti, jak to tedy bude úspěšné a jak to stabilizuje situaci. Děkuji. Děkuji. A e, Teď ještě ti, kteří požádali o slovo systémem Catch the Eye. Omlouvám se, jestli e, nejste tedy v tom pořadí, jak očekáváte. Sven Giegold, Antolin Sanchez Prezedo, then Udo Bullman and then Otmar Karas. Anybody else wanting? Ještě někdo, kromě těchto jmen, která jsem teď přečetla? Dobře, takže Lisa. Děkuji. Děkuji vám, e, pane ministře, že jste opět mezi námi. Myslím, že cílem těchto jednání není vždy jen poděkovat za odvedenou práci, a to samozřejmě chci upřímně učinit, především e, za to, jak se, se začali zabývat e, otázkou sixpacku, kdy jsem byla zpravodajkou o těch pravidlech Eh, punitivních. A teď eh, si myslím, že máme určitou míru svobody a já bych toho chtěla využít, abychom eh, maximálně využili vaše doporučení pro následující období. Jak jste se zmínil, ty zásadní problémy nejsou zatím skutečně vyřešeny. A jedním z problémů, e, který narůstá podle mého názoru, je propojení a začarovaný kruh mezi e, problémovými státy a problémovými bankami. Pokud toto nebude zastaveno, tak si myslím, že soukromé e, zapojení do toho zadlužení státu by bylo možno vnímat jako chybou e, v tomto e, procesu. Mám několik dotazů. Chtěla bych vědět, jak moc si myslíte, že ten model, se kterým jsme začali, eh, by eh, měl být dokončen. Vy jste se začali zabývat mandátem ECF, eh, IMS a jak si myslíte, že tyto systémy, tyto Eh, režimy budou fungovat. Myslíme si, myslíte si, že všechno to, čeho jsme dosáhli v Sixpacku, včetně makroekonomického dohledu, je dostatečně reflektováno v těch textech, o kterých víme, že jsou navrhovány eh, v kontextu eh, meziinstitucionální smlouvy za druhé, banky. Já si myslím, že to, co tady chybí, je nějaká struktura pro, eh, řízení, pro krizové řízení pro banky. Komise velice váhá s navržením něčeho konkrétního v této oblasti. Myslíte si, že eh, podmínky pro řešení eh, krizového řízení banky budou lepší do budoucna, abychom skončili s tím s tím začarovaným kruhem a abychom se k těm dvěma oblastem stavili konsistentně. Děkuji, děkuji vám. Já si myslím, že kdybych se měl, protože jste o to požádala, k samé podstatě toho problému, tak bych řekl asi tolik. Pokud máte opravdu ty správné eh, obrané valy, tak si můžete dovolit dělat řadu věcí. Kdybychom to měli, tak takzvaná PSI by nemusely být problémem eh, podobně jako opatření pro rekapitalizaci bank by nepředstavovaly problém, kdybychom tady měli eh, ty účinné obrané valy. Problém vznikl tak, že jsme ty věc, k těm věcem přikročili, aniž by tady ty obrané valy existovaly. A já se domnívám, že do té doby, než budeme mít eh, tyto eh, obrané mechanismy, eh, záchranné sítě a tak dále, ať už se to pojmenuje jakkoliv, tak budeme omezeni v tom, co můžeme bezpečně učinit pro řešení dalších problémů, které se během eh, krize nakupily. A to se patrně také trošičku týká i toho krizového řízení bank, protože by bylo určitě dobré, kdybychom měli jakýsi systém, jakýsi rámcový přístup na Evropské unii, aby členské státy mohly eh, pak toto převzít ve svých vnitrostátních legislativách. Myslím, že máte pravdu, když eh, toto identifikujete jako jednu z zásadních eh, Eh, jedno ze zásadních prázdných míst. Každý eh, začal konat ad hoc. Eh, to je lepší než nic. To je lepší, než kdyby všichni čekali, až bude vše dokončeno, krásně zabaleno a dostupné na unijní úrovni. To je samozřejmě lepší, eh, pokud tomu tak není, začít eh, něco dělat individuálně, ale bylo by samozřejmě mnohem vhodnější postupovat eh, paralelně, post, stejně. Karl Lagen ohledně Sixpacku už něco řekl. Smlouva je vlastně do značné míry cestou, kterou měla původně představovat ta vědce Sixpackem. Je lépe se poučit z chyb, které člověk učinil a přijmout skutečnost, že k těm chybám došlo. Ano, já e, s tím nemám problém. Takže řeknu to velmi jednoznačně. Parlament měl v tom ohledu pravdu, ale alespoň máme kapacitu napravit svá pochybení je jistě lépe postupovat tak, e, než říct, e, e, tehdy jsme se mýlili a tak budeme pokračovat a budeme se mýlit i do budoucna, v té blízké budoucnosti. Děkuji, některé věci fungují. A dřív, než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak chci jen říct, že některá ustanovení, některé věci, které se prostě dali do pohybu, tak třeba z 5,3 na 2,5 klesly e, španělské e, vládní dluhopisy, takže to, co ECB v tomto směru začala konat, e, je dobré. Děkuji, paní předsedající. Já bych vám skutečně chtěla podě- chtěl poděkovat, poněvadž mě se e, zamlouvá ten e, tón polského předsednictví. Vy jste skutečně se vám podařilo eh, eliminovat eh, domácí problémy z evropské politiky, ačkoliv jste měli například i volby, takže to si vysvětlením. Vy jste byli eh, velmi optimističtí, já jako liberál také bývám optimistický. Jste řekl, že vidíte záblesky světla na konci tunelu od 9. prosince. Já musím připustit, že já jsem je tam aspoň na začátku neviděl. Protože já také vidím jakoby začátek rozdělení Evropy. Eh, někteří z nás možná budou odsunuti na okraj. Jak víte, já jsem z malé nordické země a eh, my máme značné obavy. Eh, my doufám, jak jste to sám řekl, že nebudeme takto vynecháni nebo že zůstaneme za dveřmi. A já si myslím, že to je velice důležité, zejména v současných podmínkách. Já tady doufám, že budete moci trošku rozvést to, jak je možné se vrátit k Evropské 27. nebo 28. Eh, rovných členů. Vy jste také eh, řekl pár zajímavých eh, historických eh, poznámek, které se týkají jednoho z vašich sousedů a myslím, že to si zasloužilo i velké komentáře u nás. Ano, my skutečně bychom neměli mít Unii, kterou řídí pár velkými zeměmi. A máme takový pocit, jako by Evropskou unii dneska řídilo jenom Německo. Já mm, mám Německo eh, rád, já eh, vím, že my tam musíme prodávat, ale nazdory tomu si myslím, že takto by Unie řízena být neměla. A eh, tato debata proběhla i u nás v Dánsku, že já bydlím blízko německých hranic. Já si myslím, že skutečně je tady opravdu důležité, abychom byli ostražití a abychom přesvědčovali své kolegy o tom, že eh, rozštěpení Evropy na mnoho rychlostí nebo co, to by bylo velmi, velmi obtížné. My eh, víme, jaká historie, jakou historii má Evropa za sebou a vy to možná víte daleko lépe než je. Děkuji. My se jistě domníváme, že rozdělení Evropy kdykoliv, i teď, i kdykoliv jindy, by skutečně byla strašná katastrofa. Na druhé straně současně s tím jsme hluboce přesvědčeni, že rozdělení eurozóny by bylo při nejmenším eh, katastrofou stejné závažnosti. A vzhledem k tomuto riziku, a tady nehovořím jenom o Polsku, ale snažíme se, abychom vdechli našemu předsednictví tento duch. My se domníváme, vždy jsme se domnívali, že jedinou možností je plně podporovat hlubší integraci eurozóny přičemž současně říkáme, že to nesmí vést k rozdělení Evropy na eurozónu a neeurozónu. A mechanismem, jak toho dosáhnout, je zapojení při hlasování, což v podstatě umožňuje i smlouva, posílená spolupráce a tak dále. My si myslíme, že pokud bychom šli touto cestou, měli bychom mít možnost podporovat země eurozóny v prohlubování integrace, aniž by se riskovala jednota. Já myslím, že je dobře, že předsednictví v této krizi eh, bylo nejdříve v rukou eh, Maďarska, potom nás a nyní Dánska, což jsou všechno země stojící mimo eurozóny. Pokud se týče otázky velkých členů, já myslím, že eh, to byly spíše komentář ke slovům eh, ministra zahraničí než mým. On řekl, že ho spíše děsí německá nečinnost nežli německá činnost, což vedlo k určitému překvapení. Ale já myslím, že to skutečně je naše upřímné přesvědčení. Souvisí to také s naší geografickou polohou. Domníváme se, že jednota a stabilita EU není pro nás jenom otázkou ekonomickou, ale také je to otázkou naší národní bezpečnosti. Děkuji, Marian. Já eh, přepnu do holandštiny, paní předsedající. Já bych eh, se velice ráda chtěla připojit ke slovům chlávy, chvály pro polské předsednictví eh, byla odvedena obrovská práce a navzdory obtížné situaci také eh, v dobré atmosféře. Eh, k tomu, co jste řekl k ECB, že v určitých podmínkách v případě nákazy nebo hrozby nesolventnosti nebo hrozby eurozónu, že by tady Evropská centrální banka měla být schopna jednat a že by se takto měly změnit smlouvy. To si myslím mnozí, ale domníváte se, že po překonání krize, jakmile je eh, fiskální disciplína obnovená, eh, že to opravdu eh, se bude moci potom uskutečnit? A dále, pokud se týče té mezinárodní, mezivládní dohody. Já nevím přesně, jak by to mělo být, ale pokud tady budeme jednat a pracovat na mezivládním základě, eh, to znamená mimo Lisabonskou smlouvu, tak se ptám, eh, kdo tento návrh, který jsme včera dostali, sepsal a myslíte si, že na této mezivládní základně je skutečně možné pokračovat v integraci a eh, bude tato integrace opravdu legitimní z demokratického hlediska. Poněvadž eh, pokud eh, nyní eh, tyto pravomoci převedeme na vlády národních států, tak samozřejmě to znamená významnou roli pro národní parlamenty. Ale po přechodu těchto pravomocí bude muset dále být zaručena tedy demokratická legitimita. A tady mám určité pochybnosti. Děkuji. K té otázce ECB. Já do jisté míry sympatizuji s tím, co říkáme. Říkáte, že jsme tady v zásadě vytvořili instituci nebo systém řízení, který, až se eh, vymaníme ze současné situace, by měl zajistit, že se eh, do ní příště nedostaneme. Na druhé straně ta současná situace by mohla ještě docela dlouho trvat a kancelářka Merkelová řekla, že to je spíše věc roku než měsíců. A já si současné, sám si myslím, že současný rámec smluv umožňuje ECB dělat to všechno, o čem jsem hovořil předtím. Ovšem, vzhledem k tomu, že někteří eh, vykládají smlouvy tak, že to neumožňuje, tak by asi bylo dobré říci jasně, že ta možnost tady je. A pokud to bude tedy bohužel takto pokračovat dál ještě řadu let, tak by to asi za to stálo. Ale eh, chápu, co říkáte. Kdybychom se snad eh, z toho rychle dostali a kdybychom se rychle dostali do mezivládního režimu typu Six Packs, pak by možná to nebylo až tak naléhavé, ale život je vždycky plný Eh, překvapení, ale da, co se může pokazit. Takže jistě by bylo eh, moudřejší eh, abychom dělali to, co se jeví jako rozumné a řada, řada ekonomů tedy trvá, že spousta věcí je neslučitelná se smlouvou. V tom případě je tedy třeba ji změnit. A ještě otázka smlouvy jako takové. Myslím si, že první návrh vypracoval předseda Evropské rady eh, Van Rompuy a teď členské státy se tím začnou odpoledne zabývat. K otázce demokratické legitimity. Já si myslím, že to je skutečně problém. Pokud tady má být mechanismus, jak ukáznit členské státy eurozóny, pak v zásadě buď bude fungovat čistě nebo téměř čistě automaticky, ale eh, z toho vždycky vznikají problém, že pravidla nepředvídají každou situaci. A nebo pokud tady bude diskuse, pak se dá předpokládat, že by takováto eh, pravomoc musela být eh, převedena na nějakou evropskou instituci. A pokud by přešla na nějakou evropskou instituci, pak si myslím, a tím se dostávám k tomu, co jsem říkal na začátku, by si to vyžádalo eh, významný stupeň demokratické legitimity. Takže v tomto s vámi velice souhlasím. Děkuji. Teď jsem někde ztratila seznam řečníků eh, a Sven už musel odejít, Antony. Děkuji, děkuji. Já bych také chtěl se vyjádřit s velkým uznáním o pozitivním duchu a jak výborně si vedlo polské předsednictví, že jste se snažili zapojit všechny, ale možná, že byste byli dosáhli ještě více, kdyby vás ostatní nedrželi zpět. Ehm, e, krize zadluženosti státu představuje i krizi soukromého zadlužení a je to také krize evropského institucionálního systému, ale hlavně je to krize udržitelnosti. Proto můžete, eh, prosím vás, trošičku hlasitě popřemýšlet o tom, eh, co můžeme dělat. Můžeme se ohlížet na to, co jsme už udělali, ale také jde o to, co je třeba udělat. Mně se totiž zná, zdá, že jsou tady určité problémy řízení, že byly nadměrně vysoké úrokové sazby, to se posléze skorigovalo a pak e, účast soukromého sektoru, pak otázka nakažlivosti, že se ten problém neomezoval jenom na Řecko, pak zase, když jsme udělali rekapitalizaci bank, tak jsme nevyužili e, tržní hodnotu e, státních dluhopisů a to také vedlo k určitému prvku nejistotu. Ale nejprve tedy vás prosím, abyste se vyjadřil k zadluženosti státu, k fiskální disciplíně. Samozřejmě, pokud eh, má být udržitelná zadlužitelná eh, státu, eh, pak musí být také strategie růstu, pak je tady eventuální politika investic do euroobligací. Pak co se týče zadluženosti soukromého sektoru, myslím si, že musíme reformovat, rekapitalizovat systém a co se dá udělat, aby se tento proces urychlil, protože moc rychle to nejde. Ale alespoň rychle jako zadluženost nebo řešení zadluženosti státu. K tomu už máme nějaká kritéria, ale ještě musíme mít také k soukromému dluhu. A potom ještě vla- nakonec smlouvy. Všechny jsou totiž mezivládní. A myslím si, že nejdůležitější tady je, že pokud by ta smlouva se týkala 27 členských států, musí mít komunitární orientaci. Musí být, ať už bude uzavírána na mezi mezivládní úrovni nebo ne. A to by vyřešilo problém legitimity. Já souhlasím s tím, že potřebujeme mít evropský orgán s většími pravomocemi a že tím by to potom dalo jakousi legitimitu. Um, Když začnu odzadu, tak si myslím, že skutečným problémem je to, že mezi vládní Eh, smlouva eh, mezi 26 dnes a 27, až přistoupí Chorvatsko, nebo po přistoupení Chorvatska, eh, nebude snadno využívat tu komunitární linii, institucionální linii. Ano, tohoto cíle bude možno dosáhnout pouze velice těžko bez spolupráce všech členských států k otázce eh, tržní hodnoty eh, státního dluhu. Eh, my jsme málem udělali chybu, která by byla úplně obra- opačná. Jinými slovy, chybu, že by státní dluh byl neustále vlastně definován podle trhu a reakcí vlád by se pak vlastně e, z nejistěly ještě více e, e, trhy a Eh, pohledávky bank by na tom byly ještě hůře a vznikl by eh, takový začarovaný kruh. Proto předcho, eh, před tím postavit tu ochranou, ten ochranný val bylo naprosto zásadní. Bylo zásadní snížit maximálně potenciálně negativní důsledky rekapitalizace. Jistě tady jsou kladné aspekty, ale potenciálně tam bylo toto vážné nebezpečí. Takže e, v tom balíčku rekapitalizace jsme učinili některé dobré věci. Rekapitalizace se tedy týká e, státního dluhu a jejich hodnoty e, k září 2010. Řekli jsme, že rekapitalizace či další kapitálový vlastně buffer bude prováděn Eh, za určitých velmi striktních podmínek. Také jsme řekli, že vídeňské zásady ohledně eh, toho eh, zachování míry likvidity mezi členskými státy Unie musí být zachovány. Takže my jsme dokázali zlepšit kvalitu této rekapitalizace, ale došlo tady k zásadním chybám ohledně načasování jednotlivých kroků a ty se teprve teď pomaličku začínají napravovat. Naštěstí je doba, do kdy má být rekapitalizace ukončena, polovina příštího roku a my eh, tedy doufáme, že se nám podaří eh, ty jednotlivé prvky ochranného valu učinit eh, důvěryhodnými poměrně brzy a že se nám podaří vyvarovat se toho začarovaného kruhu. Eh, tu další část otázky jsem úplně nepochopil a požádal bych vás, eh, zda byste to nemohl zopakovat. To se týká těch soukromých dluhů. Děkuji. Ano, já se domnívám, eh, pane ministře, že v oblasti eh, veřejného dluhu jsou cíle rozpočtové disciplíny jasně definovány, ale u toho dluhu, dluhu soukromého je evidentně zapotřebí určitý sanační proces eh, rekapitalizace a bylo by jistě dobré znovu definovat, zda toto bude realizováno z evropského eh, z evropské úrovně, jak tam tedy eh, bude FSF eh, a jak ten proces bude dokončen. Minister, souhlasím. Domnívám se, že bohužel nemohu říct eh, víc nad rámec toho, co jsem již řekl. Máme v Sixpacku eh, také ehm, ten postup při výrazné nerovnováze, excessive balance eh, procedure. Máme také systémy, ten orgán pro systémová rizika, který zmapovává zdroje budoucích možných rizik souhlasím, že vždy můžeme dělat lépe svoji práci, vždy můžeme dokázat víc, ale zase si na druhou stranu nemyslím, že bychom v tomto směru na tom byli až tak špatně. I když možná je třeba říct, že zatím jsme neplně e, strávili skutečnost, že e, skutečné zdroje růstu e, se nedají nutně nalézt v objemu úvěru eh, ve vztahu k HDP. Eh, a to nás vede k otázce, co tedy skutečně musíme dělat. Strukturální reformy, abychom liberalizovali trhy a především trhy práce. To je zcela zásadní, abychom mohli generovat ten tu typ růstu, který nám umožní uh, se prostě eh, přenést eh, eh, před, tu, přes ten objem veřejného dluhu, který jsme vytvořili. Předsedkyně, děkuji. Silvi, jste teď na řadě. Eh, kdyby ještě někdo chtěl eh, se něco zeptat, tak prosím. Pane ministře, dobrý den. Děkuji za veškerou odvedenou práci realizovanou polským předsednictvím. Já bych se s dovolením chtěla vrátit k návrhu smlouvy, který nám byl předán a říct vám, že jsem hluboce znepokojena a dobré, kdybyste to sdělil dál. Proč? Eh, kvůli dvěma věcem, které jsou propojeny s vaším předsednictvím, jestli to tak mohu říci. Je to nejprve ten six-pack. Vy jste sám řekl, že tato smlouva vlastně přebírá část toho, co měl obsahovat six-pack. Chci říct, že my jsme tady odvedli v parlamentu určitý objem práce a byli bychom rádi, kdyby to bylo zhodnoceno. A když se tedy vezme jeden aspekt z textu, který byl velmi komplexní, protože tam šlo o to vyvést eh, určité závěry z té krize a také vzít eh, ohled na makroekonomické E, rozdíly a když vidíme, že se z toho velkého textu teď přebírá pouze jedna část, tak jsme trochu znepokojeni, protože co bude statut tohoto postupu? Tady prostě je určitá část v té druhotné legislativě a pak je tady ta část s rozpočtem, tak co z toho bude? Za druhé, vy jste si vytkli jako cíl růst. To bylo velmi správné. Všechna opatření, která by mohla podpořit růst a vnitřní trh, to je v pořádku. A vidíme ve smlouvě, i když jsme opravdu pro disciplínu a paní eh, Ferreira a Waldman Kohl by to jistě potvrdili. My jsme bojovali za tu disciplínu a za ty další věci. Než nejde o nějaký eh, trade-off, jak by řekl pan Draghi, nechceme dělat trade-off mezi disciplínou a růstem, potřebujeme obojí, potřebujeme posílit rozpočtovou disciplínu a zajistit růst. A teď tady je prostě před námi velmi nevyvážený text. Z ekonomického hlediska je i z tohoto důvodu velice nebezpečný a vy jste sám řekl, že ekonomové ze všech stran světových eh, o, eh, vlastně eh, upozorňují na ten nevyvážený charakter textu a teď tomu chceme dát statut smlouvy, to je bláznoství, skutečně to je bláznoství. A skutečně je třeba nepočítat s tím, že i ti nej proevropští poslanci eh, budou ochotni toto prodat eh, občanům. Eh, on taky nezůstane jako takový. Těch, ty tři poslanci, kteří jsou v té pracovní skupině, chtějí text vylepšit. Abych byla konstruktivní, tak řeknu asi tolik. My tady určité věci sdílíme, ale ten text je nekompletní a bude neprodejný. Rozprava o tomto textu v některých členských státech eh, už tomu eh, opravdu eh, naznačuje a i ti největší Evropané vás v tomto směru nebudou následovat. Takže toto je takové přátelské varování, není to nějaká hrozba, ale prostě takto ty věci nepůjdou. A dovolte poslední poznámku, pane ministře. V loňském roce nám bylo řečeno, já jsem to ostatně dala do, svého, do své zprávy v prosinci 2010, že bude potřeba revize smluv. Bylo nám řečeno, řečeno, ne, není možno revidovat smlouvy. Ano, dobře, je to politické rozhodnutí, jsou tady rizika a pak tedy uděláme tu druhotnou e, legislativu. Ta je teď provedena a najednou se dozvídáme, že se smlouvy měnit budou. My si tady v parlamentu děláme, e, máme pocit, že se e, nám opravdu vysmíváte. Mám pocit, že tedy hranice veškerého byly již překročeny, upřímně řečeno. Není to nic proti vám, ale říct jsem to musela. Já mohu než říci, že i my v červnu 2010 jsme byli pro revizi smluv. Takže jsme naprosto na stejné lodi. I e, nám se vysmívají podobně, jako máte pocit, že se vysmívají vám. To je ale moc jednoduché říct něco takového. To je moc jednoduché, ale co mohu říct? Ne, pane ministře, máte ještě deset dnů na to, abyste to vyškl jako předseda Ekofinu. Přece eh, to nejsou jen poslanci, kteří mohou věci říkat otevřeně. Řekněte to také nahlas a eh, důkladně. A myslím si, že eurozóně a eh, Evropské unii tímto prokážete velkou službu. Vy sama jste paní poslankyně říkala, že tady si někdo z někoho dělá legraci. Je tady pár zemí, je tady pár států a je tady také ten stát, o kterém jsme hovořili předtím, který si přeje, dejme tomu, eh, prostě eh, definovat to, co se bude dít v Evropské unii, která chtěla určitou změnu ve smlouvě a to se nepodařilo. Hovořím o Německu. Německo, Polsko a pár dalších zemí chtělo změnu ve smlouvě. E, myslím si, že je normální. V Unii je 27 členských států e, se třemi institucemi, e, si uvědomit, že ne vždy člověk vyhrává tu diskuzi. A upřímně řečeno, co se nás týče, tak to vnímáme jako normální, že ne vždy se nám věci podaří. A jak už jsem řekl předtím, v trochu jiném kontextu, je lepší s něčím začít pozdě než vůbec ne. Takže buďme spokojeni se skutečností, že tady dochází k pokroku, že děláme pokroky. A co se týče vašich obav, že smlouva je nevyvážená, no tak právě proto jsem také trochu hovořil o návrzích, o polských návrzích v kontextu smlouvy. Uvidíme, do jaké míry se nám podaří tuto věc, která před námi je, vyhrát. Děkuji. Děkuji, Sharon. E, jsou Vánoce. Pane ministře, myslím, že tam kdy budou tři zástupci, pan Gualtieri, pan Brok a pan Ferhofstadt z parlamentu v té pracovní skupině. Snažme se skutečně změnit běh věcí a pokud můžete podpořit polského zástupce v těchto diskuzích, tak to bude dobře. Co se Německa týče, já se vůči této zemi cítím velice blízko a není e, možné tady dávat dojem, že 90 milionů Němců e, myslí stejně. Je to velká demokracie, ve které existuje možnost rozpravy a kde se věci mohou posunout. Já nechci říkat takhle jednostranně Německo, tohle Německo, tamto. Já tam často také jezdím, abych tam skromně přispěla k dílu. E, máme určitou tendenci říkat, že Němci dělají vždycky špatně. Když něco udělají, je to špatně. Když to neudělají, je to zase špatně. Já se snažím podpořit rozpravu v Německu, která je dál než ta naše, e, bych e, tedy měla, e, aby tam poskyt, a dále existovaly pro evropské snahy, které tam jsou velmi silné a přítomné. Já jsem řekl, že Německo, podobně jako Polsko a jako parlament, chtěli změnu smluv již v červnu 2010, takže jsem neřekl něco, co by snad mohlo být vykládáno jako kritika Německa. Právě naopak e, v souvislosti s těmi možnými změnami smlouvy. Děkuji. Udo. Thanks very much. E, on behalf... Děkuji. Za sociální demokraty ve výboru Ekonom. Pane Rostovský, máme dvě věci, které já si tady budu pamatovat a myslím, že vůbec tady budou Eh, takové, které si zaslouží zmínění, když se ohlížíme za vaším předsednictvím. Tak především byl to obrovský krok vpřed, když se podívám celkově na polské předsednictví, eh, vaše osobní nasazení jako předsedy Ecofinu byl to obrovský pokus o záchranu eurozóny, ačkoliv ji sami nejste členy. Také obrovský, úžasný pokus eh, dostat svou zemi do proevropské pozice, eh, což mnozí z nás eh, nečekali. To tady skutečně u nás zůstane a jako Němec, německý socialista bych tomu chtěl dodat, že já obvykle hovořím svým jazykem eh, mateřským, ale já chci hovořit v jazyce takovém, abychom si rozuměli přímo. Já tedy to nedělám příliš často. Jako německý socialista a eh, německý člen výboru Ekon eh, vás přeji hodně, vám přeji hodně štěstí na této cestě Eh, přimykání se k prohloubené eh, Evropské unii, možná eh, brzy člen eurozóny a já doufám, že budete vždy mezi prvními, kteří budou bojovat za evropské hodnoty. To je pro mě důležité, protože já jsem měl už dříve takovou zkušenost, že na vás se lze spolehnout, když jde o evropskou budoucnost. Eh, ten druhý prvek zas tolik pozitivní není. A sice, když se ohlédnu na to, jak přispěli naši vedoucí představitelé k řešení této krizi, také jak přispěli naši ministři financí, mám vážné pochybnosti to tady už zaznělo přede mnou. Mám skutečně eh, pochyby o tom, že ta změna, omezená změna smluv, eh, posílení některých prvků eh, z toho šesti balíčku, a prostě cokoliv co, z toho, co včera e, Draghi eh, jako největší problém, že je boj proti recesi, zlepšování nástrojů, jak spolu se vynořit z této krize, jak se navzájem podpořit v solidaritě, v investování, do budoucnosti, tak tady rada prostě mlčí, nevysílá žádné signály. To tež platí o ECOFINu. A já se obávám, že trhy nám to eh, velice brzy spočítají. To tady, že nemáme žádnou eh, nic, nic pozitivního, s čím chceme přijít. To je prostě na straně dluhů ve vaší bilanci. Ano, já vím, že vy jste učili mnohé pro to, abyste bránili Evropu v této krizi, ale musím říci, že rada jako celek k řešení krize rozhodně nepřispěla dostatečně a že brzy nás kvůli tomu čekají velmi těžké problémy. A já doufám, že i přesto budete nadále na evropské straně. A to i v případě, že budeme muset sahat k neobvyklým, nekonvenčním opatřením, když budeme muset hovořit o tzv. strukturálních reformách. Eh, to bude nejenom otázka mm, různých opatření, ale prostě, aby jich bylo dost. Ano, Ehm, my ještě máme trošku času, což neříkám často, nebývá to eh, bezpečné. Eh, chcete ještě reagovat, pane ministře? Ano, děkuji vám za laskavá slova. Já tady doufám, že Polsko bude vždy stát na straně Evropy. Nedovedu si představit, že by tomu mělo být jinak. Pokud se týče vstupu do eurozóny, tak já myslím, že než tak učiníme, budeme chtít mít jistotu, že byla řádně opravena. Nicméně eh, je tady eh, zásadní problém eh, v tom smyslu, co jste zmínil. V situaci, kdy 17 členů neustále uvažuje o tom, kolik je budou individuálně stát naše společné politiky, tak eh, v této situaci je mimořádně obtížné přistupovat k police tak, jak bychom si přáli. A to je ten zásadní strukturální problém eurozóny. Proto my jako Polsko jsme rozhodnými zastánci další integrace, tak aby se pořád tady nikdo neptal, co to bude stát nás. Měli bychom se ptát, eh, co bude stát to, když nebudeme jednat. My jsme si v Polsku tímto prošli v souvislosti s debatou o příspěvcích pro MMF a my jsme prostě se k tomu postavili čelem. Samozřejmě, že lidé si mohou klást otázku, proč relativně chudá země jako Polsko eh, má přispívat na záchranu eurozóny, kde všichni jsou eh, daleko bohatší než my. Eh, odpověď je jasná, protože pokud nepřispějeme, budeme všichni ještě daleko chudší. Dobře, Jean Paul, přejete si ještě vystoupit? Ne. Tak eh, máme tady poslední otázku od Elízy. Ano, děkuji. Jednou mnohokrát děkuji. Promiň. Já bych se chtěla zaměřit na jednu věc. My eh, jsme pořád hovořili o tom, zda je či není třeba měnit smlouvy. Problém není ani tak v tom, jestli změníme nebo nezměníme, ale jak je smysl takové změny. A e, tady se vracím k tomu, co říkal Udo a předtím ostatní. A tento parlament, když jsme pracovali na Sixpacku, tak eh, jsme se zabývali otázkami podstaty. A tady eh, je třeba mít naprostou jistotu, že pokud eh, se bude jednat o změnu smlouvy, že bude vyslan správný signál. Vy jste tady hovořil o tom ochraném valu a potřebě ho mít. A ve své předchozí otázce jsem chtěla vědět další podrobnosti. Ale je, je ta zeď, kterou potřebujeme, předpokládá, že vyřešíme také, jaké konkrétní nerovnováhy eh, tady vznikly v měnové oblasti během posledních 30 let a jak se budou řešit. Například nevyvášený růst, nedostatečný globální růst a e, to je zatím, z čeho potom vznikla ta obrovská krize, kterou jsme ještě nezvládli, čili otázka růstu. Jak zvládat e, růst v souvislosti s společnou měnou konvergence a společná měna. To je věc, kterou bychom chtěli zapracovat do změny eh, se, s, s, do smlouvy, se změnou smlouvy spolu s tím valem a solidaritou. A to nevidíme v návrzích, které se objevují které přicházejí z rady. A to je také důvod, proč jsme tak znaklidnění, že možná tady pracujeme na, eh, jaksi v rámci něčeho, co spolu není propojené a že nevyvozujeme veškerá poučení, která bychom měli. A tohle je pro nás to nejdůležitější, čím bychom se měli v tomto okamžiku zabývat a na základě čeho bychom se měli teprve rozhodnout, zda podpoříme či ne změnu smlouvy. Pokud to půjde správným směrem, tak proč ne? I think this is more of a statement. Já myslím, že tohle bylo spíš vyjádření, než že by to byla eh, otázka vyžadující odpověď ze strany pana eh, ministra. Já prostě se s tím obracím na předsednictví. Každopádně vám mnohokrát za toto prohlášení děkuji. Děkuji mnohokrát všem. A jak vidíte, tady eh, se poměrně rozpoutávají vášně, když eh, hovoříme o eh, hospodářském řízení a smlouvě. Budeme mít společné zasedání s, s výborem AFKO po ukončení naší schůze a pak můžeme hovořit o podrobnostech, co by si tady přál parlament. Každopádně vám mnohokrát děkuji za účast, že jste tady hovořil a děkuji za všechno, co jste udělali v rámci předsednictví si uvidíme se odpoledne.